Dámy a pánové, srdečně vás vítám na našem zasedání dnes pondělí odpoledne. Už jsme se sešli v hojném počtu, ale možná ještě někteří kolegové přijdou mezi nás. Na řadě je přijetí pořadu jednání, nikdo není proti pořadu jednání, takže je takto schválen. A nyní oznámení předsedy. Minulý týden jsme dospěli ke kompromisu k nařízení o biocidech, což nás velmi těší. Jedná se o velký legislativní akt, který vyjednával náš tým s radou a tento návrh byl přijat. Teď nás ještě čeká se vezu 3. A to se ještě projednává. je změna v našem výboru. Wolfgang Klinz už není zástupce, ale místo něj přichází Serhy Kosik. Nevím, jestli je zde teď eh, mezi námi, každopádně ho srdečně vítáme. Také máme několik sdělení, která spíše nutí k zamyšlení. Existuje velká zpráva týkající se hospodářské krize že ta ohrožuje i e, financování ochrany klimatu a začíná se rozevírat určitá propast mezi tím, co jsme přislíbili zemím třetího světa Eh, takže se budeme muset podívat potom na to navazující financování po roce 2012. Dále existuje další studie, kterou vypracovala komise a týká se neplnění legislativy EU v oblasti životního prostředí tím také vznikají obrovské náklady, které se odrážejí například v oblasti zdravotnictví nebo i v jiných oblastech, proto, protože členské státy nerealizují legislativu EU, o které vlastně sami předtím rozhodovali. Potom jste dostali zprávu eh, Světové rady pro ochranu klimatu o extrémních eh, počasí kterého jsme byli svědky v uplynulých letech. Zvyšuje se počet přírodních katastrof, záplavy, eh, větrné smrště nebo i sucha. Nyní se dostáváme k prvnímu velkému bodu dnešního programu. Velice mě těší, že zde mohu přivítat našeho pana komisaře, pana Januše Potočníka. Pane komisaři, srdečně vás zde vítáme v našem výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu a máme velký zájem o to dozvědět se, jaké iniciativy přicházejí z vašeho pera. Dnes chceme hovořit o Evropě účinněji využívající zdroje. Vypracovali jste k tomuto tématu cestovní mapu a je to velice vhodné, protože my už jsme byli aktivní a e, budeme e, v rámci dalšího bodu dnešního programu hovořit o naší zprávě k této cestovní mapě, které se ujal pan kolega Hebrandej. E, již mnoho let víme, že potřebujeme energeticky účinnou Evropu a je zde propojení také s dalšími zdroji, které využíváme příliš. A tato iniciativa Evropa účinněji využívající zdroje, na, tu už jsme dávno potřebovali a proto nás těší, že se dostala do strategie Evropská unie 2020. A cestovní mapa nám dává do ruky určitý nástroj, určitou koncepci, s jejíž pomocí budeme moci dále pracovat. Takže nyní vám dávám slovo, abyste tuto cestovní mapu představil. Děkuji, pane předsedo. Sof, Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, členové tohoto výboru. Jsem rád, že začínám tento nabitý parlamentní týden. Dnes jsem u vás, zítra budu ve, výboru petičním, tam zase budeme diskutovat o jiných věcech a pak budu ve výboru ITRE, mezinárodní obchod a tam budeme diskutovat o řadě podobných a dokonce stejných otázek jako zde dnes s vámi. Dovolte, abych začal Viktorem Igam, který kdy si řekl, že nic není tak mocné jako myšlenka, jejíž čas nadešel. Eh, jistě si pamatujete ze slyšení před dvěma lety, že dostatečnost v oblasti energetických zdrojů byla vždy mou prioritou a v posledním měsíci se zabývám právě touto otázkou a jejím prosazováním. A reakce, které dostávám z akademické obce, od podnikatelských eh, kruhů, z ministerstev a nevládních organizací, eh, jasně naznačuje, že otázka využívání zdrojů je čím dál tím aktuálnější. Je to to nutnější, že zdrojů ubývá a proto se musíme zaměřit na jejich lepší využívání. Já to všechno vnímám jako určitou šanci, jako určitou příležitost, která by měla inspirovat kreativitu, drive směrem k inovacím a skutečně promyšlené politiky. Mělo by to dobře motivovat rozhodnutí na politické úrovni, podnikatelské úrovni a náš každodenní život by měl jít celou cestou k soběstačnosti a udržitelnosti. Vím, že když zde hovořím hovořím, eh, tak eh, eh, hovořím k lidem, kteří většinou vědí, o čem mluvím, o co jde, když hovoříme o využívání zdrojů a lepším, lepší zprávě zdrojů. Vím, že vy teď pracujete s kolegou Gerben, Gerberem Janem Gerbrandym o, nad zprávou z vlastní iniciativy právě k této otázce. Otázkou je teď, jak se nám podaří přesvědčit ostatní uvnitř institucí i mimo ně. Jaké argumenty budeme schopni předložit a jak eh, Eh, atraktivní budou ty aktivity, které, eh, které my eh, budeme koncipovat, aby bylo jasněji vidět, jakým způsobem se chceme na tuto cestu vydat. Dnes odpoledne chci ukázat, jak vlastně už s tou cestovní mapou, kterou máme, přecházíme od otázky proč k otázce jak. Nejprve ty výzvy. Dobře víte, proč potřebujeme nově řešit tento problém. 7 eh, miliard osob je nyní na světě s narozením v minulém týdnu. Je to vlastně dva tisíce lidí každý den, se kterými sdílíme tuto planetu, která zůstává ovšem stále stejně veliká. A požadavky na jídlo, na vodu a další zdroje budou do roku 2050 růst o nějakých 70, eh, vyrostou o nějakých 70%. Ovšem E, produkce zdrojů a využívání zdrojů, to je zase úplně jiná otázka a produkce spíš klesá či e, se e, pomaluje. Takže nemůžeme jít stejnou cestou jako doposud. To není možnost, kterou můžeme brát vážně. Musíme růst s využíváním zdrojů jiným způsobem nebo prostě růst nebudeme. Vidíme, jak ceny komodit neustále rostou když to vidíme v reálných číslech, tak vlastně se tady ukazuje situace, která nemá paralelu. Eh, eh, myslím teď situací, eh, situaci v posledních deseti letech tohoto nového století. A to je realita, která v následujících desetiletích výrazně ovlivní ekonomickou a sociální stabilitu. Malá a střední podniky, ale i větší firmy si to uvědomují. 87 unijních podniků očekává v následujících pěti letech růst cen a nákladů. 4 40 celkových nákladů jsou vlastně náklady na zdroje. 20 představují náklady na pracovní sílu. Eh, takže ta neviditelná ruka eh, rostoucí ceny komodit eh, nepochybně vykoná své dílo, ale tyto ceny ne, jsou vždy odrazem nedostatku zdrojů. Ono jde o to, že správně fungující trhy prostě neexistují, co se třeba týče čistého vzduchu, co se týče čisté vody, co se týče ryb či ekosystémových služeb obecně. A je naším úkolem jako tvůrců rámců politiky, abychom zajistili, že tyto citlivé a křehké zdroje jsou správně chráněny a aby jsme také přesvědčili uživatele, že se musí připravit na zásadní změnu. Pokud chceme dosáhnout takzvaného decouplingu oddělení eh, a získat skutečnou energetickou eh, nezávislost a udržitelnost, tak tady musí být eh, důvěra, musí tady být předvídatelnost, tak, aby se dali konat ta rozhodnutí, která se týkají kvalitních investic a kvalitních kvalitních životních rozhodnutí. Co je potřeba vlastně měnit? Jak můžeme překonat eh, ty bariéry, které uzavírají naše ekonomiky, naše podniky a naše spotřebitele eh, v určitých zavedených eh, režimech a vzorcích? Jak můžeme vidět dál než na konce jednotlivých volebních období? Jak můžeme vlastně zvýšit i poptávku ve e, soukromém a veřejném sektoru po těchto energeticky Eh, novátorských řešeních. Jak vlastně eh, uskutečnit eh, tu cestovní mapu v oblasti energetiky, kterou Evropská unie v září přijala. Toto je pro mě skutečnou prioritou. Nejprve vám chci říct, že to není moje vlastní cestovní mapa pro udržitelnost zdrojů. Je to cestovní mapa, dokument, kterou, který jsme schválili v rámci kolegy gremia všech komisařů v rámci 27 eh, komisařů, i když pod, eh, v tomto směru mým vedením. Je to součást eh, struktura, strategie pro strukturální a ekonomickou reformu Unie a je tedy uznáno, že tento dokument představuje nejenom environmentální agendu, ale že to je také nástroj e, konkurenceschopnosti pro udržitelný e, růst. E, tato cestovní mapa naznačuje, jak, udrž, jak vlastně zajistit tu udržitelnost pomocí spolupráce všech zúčastněných stran. Já tuto vizi teď sformuluji. Do roku 2050 bude Eh, Evropská unie růst způsobem, který respektuje eh, omezení naší planety. Naší, e, naše ekonomika zůstává inkluzivní a zároveň je konkurenceschopná a eh, zároveň také s výrazně menším zatížením klimatu a životního prostředí zůstává konkurenceschopná a roste. A rovněž vlastně environmentální služby jsou udržovány. Tato cestovní mapa toto E, také stanovuje v krátkodobějších cílech do roku 2020. E, my jsme tady e, vlastně stanovili tři hlavní oblasti, kde žijeme, co jíme a jak se pohybujeme. Proč tímto způsobem? Protože tyto tři oblasti představují 80 veškerého dopadu na energetiku a na životní prostředí. Ta cestovní mapa vychází z celé řady již stávajících nástrojů a zaobírá od legislativních aktů až k zadávání veřejných e, zakázek široké spektrum činností. Poprvé je to souhrným způsobem, koherentním způsobem a je to integrováno do širšího kontextu našeho e, strukturálního ekonomického programu. Tato cestovní mapa představuje určité milníky do roku 2020, určité koncepce, politické směry, samozřejmě neobsahuje podrobnosti, protože protože e, je to vlastně 28 e, stránek, kde není možno rozpracovávat jednotlivé iniciativy. Například do roku 2020 e, hovoříme o tom, že je třeba skončit s skládkami pevných odpadů, že je třeba lépe řešit otázku toxických odpadů a tak dále a tak podobně a to udržitelným způsobem a vlastně správné užívání půdy je koncipováno tímto způsobem, způsobem úplně poprvé. Volá se po mobilizaci e, nástrojů, které, jsou, e, odvíje, které se odvíjejí od trhu. Chceme napravovat pochybení trhu prostřednictvím svých strategií a nas, napravovat také ceny, aby ceny opravdu odrážely skutečné náklady a aby jak podnikatelé, výrobce, tak spotřebitele vedli správným směrem. Ty nové politiky by měly umožnit e, sladit ceny, eh, které nejsou správně eh, vlastně, eh, nebo stanovit ceny, které nejsou správně ohodnoceny, ať už se jedná o ceny vody či správného využití půdy. Je třeba opravdu jednou provždy skončit s dotacemi, které jsou environmentálně velmi škodlivé. Je zapotřebí, aby jak podniky, tak domácnosti tady zároveň ale měly stimuly, které by je vedly k tomu, že by zdroje využívali efektivnějším způsobem. Potřebujeme tedy nástroje na straně jak poptávky, tak straně nabídky. Na straně nabídky musíme jít směrem výroby většího většího objemu s méně zdroji. E, ekodesign se musí stát také jednou z priorit. A na straně poptávky e, musíme e, vytvořit trh pro udržitelné výrobky, musí tady existovat sladění mezi eko eko labelem a také zadáváním eko veřejných zakázek. Samozřejmě, že tato činnost se teď výrazně zintenzivňuje. Lepší výsledky se již objevují v tomto procesu, ale nemůžeme eh, již eh, volat že vítězství je e, dosaženo. E, vlastně teď je třeba e, si uvědomit, že produktivita zdrojů by se měla stát naším hlavním ukazatelem a že bychom měli vytvořit souhrné spektrum ukazatelů v oblasti vody, CO2 a dalších, dalších oblastí. Takže my teď chceme zdůraznit, zvýraznit naší práci právě Eh, ohledně cílů co do eh, odpadu. Ale zdaleka to nekončí eh, těmito jednotlivými úkoly. S tou cestovní mapou vlastně vytvoříme, vytváříme takový proces, který bude který vezmou za své, jak doufáme, všechny zúčastněné strany tak, aby ty výsledky byly opravdu hmatatelné. Říká se, že krizi by člověk neměl promarnit a tato současná krize, ať už je jakkoliv těžká, představuje velké možnosti pro vytváření nových politik a východisek a proto efektivita v oblasti zdrojů bude plně integrována do evropského semestru, což znamená, že členské státy z toho musí eh, vytvořit operativní část svých reformních programů. Některé z okamžitých priorit, které jsem již krátce zmínil, jdou cestou eh, zrušení eh, těch dotací, které jsou vlastně environmentálně škodlivé. Ale zároveň musíme taky zajistit, abychom investovali do takzvaných zelených technologií a inovací, tak abychom generovali trh pro udržitelné výrobky a druhotné materiály a abychom celkově posilovali takzvanou zelenou ekonomiku. Mainstreaming v oblasti rozpočtu je také důležitým za zásadním krokem a my e, budeme e, i nadále pokračovat v našem environmentálním programu Life Plus a zároveň jsou tady další návrhy, které přijdou z komise a budu velice rád, když se na to zeptáte, abych vám mohl poskytnout větší podrobnosti. V tuto chvíli se omezím na to, že řeknu, že bychom si velice vážili vašeho e, přístupu, vaší podpory i při řešení rozpočtových otázek, které jsou s tím spojeny. Dámy a pánové, jak vidíte, před námi je nepochybně obrovské množství práce. Já hodně spoléhám na vaši podporu během této cesty a to e, především v oblasti konkrétních návrhů, které během zbytku mého mandátu spatří světlo světa. A e, začnu, e, či spíše skončím začátkem takového jednoho příběhu. V minulém týdnu Guardian Eh, požádal čtenáře, aby napsali eh, tomu sedmimiliardovému eh, dítěti, miliardovému miminku a já jsem mu napsal, vítej na tomto světě a promiň ten bordel. Nechali jsme ti planetu, která zdá se je čím dál tím teplejší a čím dál tím víc problémů, jak uspokojit všechny své obyvatele. Nevíme, jestli se nám to podaří a co dokážeme, ale tvoje generace generace by mohla být těmi, kteří to zvládnou nebo naopak potopí. Takže snaž se, snaž se, i když eh, to bude třeba jenom maličkost, cenu to mít bude. Děkuji za pozornost. Já, eh, eh Livaj. Pane komisaři, milí Janeši Potočníku, děkujeme za eh, tuto prezentaci toho, proč potřebujeme Evropu, která účinně využívá zdrojů. Hovořil jste a citoval jste Viktora eh, Iga a přešel jste až k tomu sedmi miliardskému miminku a obavám z budoucnosti. Takže skutečně je vhodné připomínat také to, že to je určitá cestovní mapa celé komise, nejenom tedy komisaře pro životní prostředí, takže je to závazné také pro ostatní portfolia v komisi a je to také důležité v souvislosti s rozpočtem a rozpočty následujících eh, let Eh, tam je také nezbytné generovat zdroje. Myslím si, že je také vhodné to, že eh, toto téma bude měřítkem eh, evropského semestru, tak abychom mohli změřit, zda se zhoršujeme nebo zlepšujeme. Já bych také měl zájem o to vědět, zda i sedmý program výzkumu a vývoje je propojen a je tedy vztažen k této cestovní mapě. I tady očekáváme další detailní návrhy. Je to téma, které nás zajímá a začneme eh, koordinátory. Kolega Zébr má tři minuty. Jak bylo eh, řečeno, času máme málo, eh, takže je nutné omezit řečnickou dobu. Ty jsi předseda, takže to omezuješ. Každopádně, pane komisaři, děkuji eh, za tuto prezentaci analýze, která je skutečně pádná, ale domnívám se, že po této analýze, kterou sdílíme ze velké části, i když ten pesimistický aspekt se mi moc nelíbí. Já se domnívám, že v ekologické politice jsme, bychom se měli na různé věci dívat pozitivně. Pouze tímto způsobem můžeme také používat vhodné nástroje. Právě proto proto se domnívám, že tato strategie, eh, která byla předložena, byla také stvrzena celým kolegiem komisařů. Chci se tedy zeptat, proč se vlastně hovoří o jednotném trhu a zde vidíme, mnoho témat tohoto jednotného trhu eh, a proč eh, využíváte nástroje nařízení. Vidíme, že mnohé směrnice a pravidla jsou krásná, ale mnohé členské státy eh, toto nerealizují a obcházejí stanovené cíle. Připomínám oblast odpadů. Tam máme extrémně velké rozdíly v realizaci na úrovni členských států a komise by měla udělat tam mnohem více pro to, aby členské státy dodržovaly to, co společně domluvili. Je nutné jim pomoci samozřejmě, ale když nesplňují jednotlivé podmínky, tak je nutné také zasáhnout. Víme, že nařízení je jednodušším nástrojem, ale eh, je to nástroj, který také nabízí mnohé odchylky členským státům. Ještě než tedy rozhodneme eh, definitivně, bych chtěl říci, že je před námi ještě mnoho dluhů. Eh, k směrnici o bioodpadech a Eh, především odpadech, které je možné využít pro získávání energií, eh, se jedná o téma, které je čím dál tím více důležité. Návrhy komise vítám, tedy především eh, návrhy ohledně zelené zemědělské politiky, ale také ostatních politik. Zde jste projevil určitý tlak, ale je nutné také se zamyslet nad negativní negativním ekologickým dopadem určitých subvencí, ty je nutné zastavit. Eh, a zde je oblast vody velmi důležitá, souvisí to se zemědělstvím a zcela jistě je možné nalézt eh, řešení eh, především v pěstování rostlin, které požadují vody. Co se týče blueprint modrého tisku, také zde očekáváme ještě vaše výsledky. Vy jste zahájili zahájil konzultaci s jednotlivými subjekty a velmi se těším na eh, to, že zvolíme správný nástroj. Ještě jednou z naší strany chci říci, že vás plně podporujeme a prosíme o větší kuráž, eh, tak abyste také eh, stanovil určité sankce pro členské státy, které nedodržují správný postup. Linda McEwen, děkuji. Um, thank you, Děkuji, pane komisaři děkuji za to, že jste nám předložil svůj návrh. Já si myslím, že většina e, lidí v této místnosti s vámi bude souhlasit, protože my jsme lidi, kteří se životním prostředím zabývají, ale jde o to, jak bude toto sdělení e, přijato jinde. Třeba pan Florenc, který je zde přítomen, by nám mohl říct, e, jak probíhá jednání s radou Eh, teď jde o to, že probíhají práce, legislativní práce na eh, elektrickém odpadu. Zdá se, že odpověď na naše snahy zatím uspokojivá nebude. A Víme, že jsou reformy i v oblasti rybolovu a tak dále, ale nevíme, do jaké míry příslušné generální ředitelství e, na komisi nakloněno skutečně zásadní změně v oblasti rybolovu. Ono je to opravdu hodně, jak jste se zmínil e, s otazníkem business as usual. Prostě vede se to dál po staru. Takže jde o to, jak se bude jednat s radou, jak se bude jednat e, s komisí. Vy jste zmínil to miminko. Já jsem dneska eh, četla o, eh, ve Financial Times eh, o tom, že se chystá velká expanze i v těch pevných palivech, ve fosilních palivech, takže vypadá to, že celá řada lidí a oblastí jede dál jakoby po staru. Máte pocit, že se vám podaří ty věci prosadit i třeba ještě u toho Uh, uh, uh, plynu z břidlice, shell gas a v dalších oblastech. Ono by to možná pro řadu aktérů bylo nepříjemné, kdyby se věci zásadně proměnily. Pak je tady TCI a TCE, o kterém se často bavíme, ale teď to sama nedokážu eh, dekryptovat. Je to prostě eh, rozpouštědlo, které se eh, používá v chemickém průmyslu, tricho, trichloretilen. Je to chemická látka, která teď vlastně probíhá tím schvalováním podle směrnice REACH Jde o to, že by e, měl e, tento produkt se dostat na seznam povolených látek, protože ta lobby příslušná e, je obrovsky mocná. Tady by mě zajímalo, jak se k tomu stavíte, jestli se snažíte o tom více zjistit, jestli v tomto směru nějak se podaří ty věci ještě zvrátit a tak dále. Trichloretylen. Aha, no to se špatně vyslovuje, říká pan předseda. pan komisař se tím jistě bude zabývat. Chris Davis je dalším koordinátorem za svou eh, frakci. Já bych si to hodil s kolegou Gebrandem, aby mohl pak odejít. Eh, no to je milé, to je milé, že si takhle vycházíte vstříc. Děkuji, pane předsedo. Vidíte, jak my umíme hezky hospodařit s časem. Já bych rád Eh, ještě doplnil to, co řekla kolegyně Linda. Eh, jistě, výbor pro životní prostředí patrně bude souhlasit s návrhem komise ohledně udržitelnosti a účinného využívání zdrojů. Ale pak je tady otázka eh, eh, výboru pro právní záležitosti, které, který by měl také stoprocentně souhlasit. Ty údaje, které nám komisař poskytl, jsou jednoznačné. Je tam skutečně hodně argumentů, pádných argumentů pro to, abychom se stali eh, v tomto směru šetrnějšími ve využívání zdrojů. Já až pak se ještě znovu vezmu slovo, tak také pár údajů dám k dispozici. Je skutečně neuvěřitelné, že alespoň eh, pro eh, ekonomické důvody nejsme schopni být efektivnější. Eh, procházíme, pane komisaři, hlubokou hospodářskou krizí a zdá se, že každým dnem se tato krize prohlubuje. Pokaždé, když se podíváme na noviny, tak eh, si to uvědomujeme. Já jsem přesvědčen, že jeden ze způsobů, jak se vymanit z této eh, hospodářské krize, je právě účinnější využívání zdrojů. Je to udržitelnost v obecnějším slova smyslu. Pouze taková ekonomika, evropská ekonomika, která bude udržitelná, která bude účinněji využívat své zdroje, zdroje bude schopna eh, se vymanit z této hospodářské krize a stát se konkurenceschopnější. Takže má otázka, otázka k panu komisaři je následující. Já e, vím, že se mnou a patrně v tomhle souhlasíte, ale jak se vám daří e, ty své kolegy o tomto přesvědčit? Jak oni jsou přesvědčeni? Já jsem dokonce slyšel, e, že tato cestovní mapa, o které tady hovoříme, bude pozdržena, protože jsme uprostřed hospodářské krize. A já si myslím naopak, že bychom ten proces přijetí cestovní mapy měli urychlit právě proto, že v té krizi jsme. Takže má otázka je následující. Může Můžete nám říct, jak hluboce přesvědčeni jsou e, komisaři obecně a také některé členské státy přesvědčeny o hospodářské nutnosti být e, v tomto směru mnohem aktivnější a účinněji zdroje využívat? Tak jak vysoce a hluboce přesvědčení e, jsou ty ostatní komisaři, kterých je 620, ale až za chvilku. Nejprve tady ještě kolega Resner. Děkuji, pane komisaři, vítám vás tady. Jsem velice ráda, eh, když slyším, že komise se zdá být přesvědčena, že toto je třeba řešit, že je třeba se lépe starat o naše zdroje. Eh, toto je také údajně eh, unijní týden ohledně zbytku či odpadu z potravin. A zítra budeme hovořit o potravinovém řetězci eh, v tomto domě. Eh, takže to je dost obdobné téma a já si eh, velice ráda uvědomuji, že se zdá, že se tomu začínáme více věnovat. Je možné opravdu různým způsobem znovu užívat odpad v obnovitelných zdrojích eh, a v jiných oblastech. Já si myslím, že už máme poměrně hodně legislativních nástrojů. Kolega Siebel hovořil o větší množství papíru. Já si nemyslím, že papír je pro tyto věci řešením. Já myslím, že to musíme prostě všechno více sdělovat občanům. Musíme více provádět osvětu a učit i naše děti eh, ohledně eh, většího a lepšího využívání od, eh, paliva, takže, pardon, tento týden je věnován <laughs> odpadu z paliv, fuel eh, waste a ne food waste. Eh, takže děkuji, děkuji a chtěla bych ještě nějaké informace k této oblasti. Předseda, Děkuji a omlouvám se za eh, špatné ozvučení tohoto sálu. Eh, dnes eh, se to nějak nedaří a technikum pořád problém uniká mezi prsty. Další kolega. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám předložil své návrhy v této oblasti. My opravdu v tomto sále vítáme tuto problematiku, ale klíčovou otázkou je, Eh, jak se podaří eh, tuto problematiku eh, také předložit ostatním, aby ji vzali za svou. A teď myslím, jak orgány komise, tak členské státy. Já vím, že vy uvažujete o těchto ukazatelích energetické účinnosti jako součásti takzvaného evropského semestru, protože by to bylo pak všechno mnohem konkrétnější. Nás velmi zajímá, Eh, také to, jak se vyrovnáváte se stanovisky ostatních eh, generálních ředitelství a chtěl bych vědět, zdali tyto ukazatele, o kterých jste hovořil, se skutečně stanou součástí eh, evropského semestru, protože tak vlastně by se staly páteří této celé environmentální legislativy, a to bychom stáli. Pak je tady další téma. Daně. Vždy, když hovoříme obecně o zdanění, tak všichni jsou proto, aby se zdaňovalo užívání zdrojů a ne pracovní síla, ale pak, když jde na konkrétní lámání chleba, tak to všechno jde někam do kytek. Takže jak to vypadá se směrnicí ohledně zdanění zdrojů? Je něco takového vůbec v plánu, takovýto konkrétní krok? Třetí otázka, a to bude ještě konkrétnější, biomasa jedna eh, z našich eh, klíčových věcí. Víme, že v tomto směru je to vzácný zdroj, máme hodně různých politických koncepcí, ale využívání biomasy eh, v energetickém systému, to není asi ten úplně nejúčinnější způsob. Ještě než předtím, než se to v tom konečném eh, stádiu spálí, tak je ještě možné biomasu účinněji eh, využít. My jsme v letošním roce eh, slyšeli, že dostaneme kritéria udržitelnosti v oblasti biomasy, ale zatím jsme se nesetkali s žádným konkrétním návrhem. A já musím říct, že z toho jsem trošičku skeptický, že ty trhy vlastně, či pardon, ty návrhy jdou cestou vytvoření jednoho trhu spíš než cestou vytváření pevných stejných kritérií pro využívání biomasu, ho, biomasy. Hovoříme tady o účinnějším využívání e, zdrojů a přitom ta udržitelná kritéria, či kritéria udržitelnosti, abych byl přesnější v oblasti biomasy, to je to, co potřebujeme. Takže ne nějaké řešení se e, spíchnuté horkou jehlou, ale potřebujeme prostě něco zásadnějšího. Karl Heinz Frolenz. Yeah. Děkuji. Vážený pane komisaři, váš dokument mě velice potěšil, ale také jsem trochu zklamaný. Tento dokument totiž musí být také velmi globálně pojatý. A já chápu, že v té první předloze neformulujete i hned první kroky, ale jsem také zklamán z toho, že když hovořím s významnými zástupci evropského průmyslu, tak oni mě vždy poklepávají na rameno a říkají, jak se dobře staráte o toto téma. A když nastane otázka, kdy tedy přistupíme k činům, tak se chci zeptat, eh, anebo když eh, se zeptají, kdy tedy mají eh, aktéři v oblasti průmyslu učinit konkrétní kroky, tak nastane velké mlčení. Například jsem dostal zde dokument významného svazu, má to několik stránek a když si to celé přečtu, tak jsou tam jenom samé otazníky, ale žádné konkrétní rady. Podívejme se ale se na to, kde vy, pane komisaři, budete moci něco dělat, pokud získáte dostatečnou politickou podporu. Ale nevím, zda ji dostanete i zde v eh, tomto výboru, protože Znám kolegy, kteří sice zde zvedají hlas, ale doma ve svých zemích na ministerstvech eh, nebývají vyslyšeni. Můžete mi věřit, já se hádám se svým ministrem, ale Někteří lidé by se opravdu měli intenzivně obrátit na svoje hlavní města a udělat ve svých zemích větší reklamu pro tyto myšlenky, protože pokud nás eh, jednotlivé země a jejich hlavní města vlády nepodpoří v této angažovanosti, tak ničeho nedosáhneme. Takže komise by měla od těch slov přejít k činům, aby do Říma, do Berlína, do Paříže a tak dále vyslala signál, co se jí nelíbí. Máte pravdu, je to například také oblast nakládání s odpady. Takže skutečně zeptejte se, jak pokročila implementace v dané oblasti. I když můj předřečník hovořil o tom, že bychom k celé problematice měli přistupovat optimističtěji. Pane kolego, já už jsem se desetkrát ptal zástupců komise jejich generálních ředitelství, jak to vypadá s realizací směrnice. A tyto dámy mi vždy dali stejnou odpověď, takže už nemělo smysl se vůbec ptát. A mě by opravdu, já bych se opravdu přál, aby vedoucí osobnosti měli jednu konkrétní myšlenku a tu zde skutečně přednesli. To, že vám zde členské země nepomohou, to vím. Kolegyně také eh, hovořila o tom, jak je to složité v jiné oblasti. Takže já bych eh, byl rád, kdybyste konkrétně pracoval na těch věcech, které můžete skutečně ovlivnit. Můžete například ovlivnit hierarchii odpadů. Můžete ovlivnit to nešťastné dotování skládek odpadu na východě Evropy. Můžete ovlivnit účinnost spaloven. Můžete toho ovlivnit mnoho a já vás eh, skutečně Eh, podpořím. Jo, Leinen už přistupuje k se svému časovému managementu, takže budu končit. Zpráva se mi líbí, ale přáli bychom si ji mít ještě lepší. Pane kolego, já jsem byl velice velkorysý. A v tomto výboru máme samé aktivní, angažované kolegy, jsou angažovaní zde i doma ve svých zemích. S tím pročítáme a proto má nyní slovo jedna z nich, Judith Merkis. Děkuji vám, pane předsedo. Ano. Pane komisaře, já vám skutečně děkuji za vaší prezentaci a za vaší velmi ambiciozní zprávu a na nás se můžete spolehnout, my tuto ambici budeme podporovat. Já myslím, že je třeba být ještě ambicioznější. Je to skvělý nápad eh, učinit z tohoto součást evropského semestru a přimět státy, aby sdělovali, jakého pokroku dosáhli. Chtěla bych vidět, zdali recyklace a cíle v oblasti recyklace budou také předmětem tohoto vykazování, které budeme žádat od členských států. Můžeme počítat s nějakým ročním vykazováním. Ono už se to odpadů eh, týká, ale pak je tady ještě řada dalších klíčů klíčových cílů. A co se těchto tý- cílů týče, tak se ptám, zdali se budete posunovat směrem k těmto cílům, k využívání půdy, k využívání vody, k využívání zdrojů. Půjdeme touto cestou? To je moje otázka. Chtěla bych podpořit své kolegy a také Karl Heinz Florence, které, kteří říkali, že vás budou podporovat, aby byly zakázány ty skládky pevného odpadu. Eh, My v tomto směru budeme držet eh, svoji linii a eh, pokud chceme otevřít určité dveře, tak je třeba také jiné dveře zavřít, jinak se neposuneme. A pokud chceme jít touto cestou, tak je třeba také zajistit, abychom nevyváželi e, náš odpad. E, pak je tady také otázka e, VII, VEEE e, e. a je třeba zajistit, aby se Evropa nezbavovala na úkor jiných svého e, elektronického odpadu. Bude tady větší odpovědnost výrobců? Zmínil jste se o určité hierarchii. My jsme hovořili o hierarchii bioodpadů, ale pak je tady také hierarchie v oblasti základních surovin. To by bylo velice užitečné. Měli bychom opravdu všechny výrobky využívat eh, do maximální eh, možnosti. Neříkám, že by to mělo být povinné, ale každopádně by se toto téma mělo alespoň prostudovat a v tomto směru bych případně učinila některé konkrétnější návrhy. Také bychom eh, chtěli Eh, vidět eh, nějaké konkrétní výsledky v některých jiných oblastech. Vy jste třeba hovořil o daních. Eh, daně to není krátkodobé opatření, ale jak se vlastně dostaneme k tomu, že bychom zdaňovali zdroje, tak jak jste říkal, protože my chceme mít udržitelnou daňovou, udržitelný daňový základ a v tomto směru bychom rádi slyšeli některé vaše myšlenky. Ano, děkuji. Tento výbor tento týden pojede do Kalábrie zavedení Mario Pirillo, aby tam na místě posoudil realizaci nařízení a budeme také předkládat zprávu po návratu. Vy jste tam také, myslím, již byl. Následující řečník Kryton Arzenis. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vítejte ještě jednou v našem výboru. Samozřejmě je pravda, že sdílíme celou řadu vašich názorů, ale já si dovolím být trochu kritičtější, protože i vlastní přátelé je eh, třeba vnímat eh, kriticky. A chci říct, že ano, tě, eh, narodilo se dítě, které završilo sedmou miliardu obyvatel na této zemi, ale pokud mu nedáme čas, pokud budeme čekat, až ono samo bude jednat, tak už možná nic e, nedokáže, už nestačí nic vykonat. E, nejprve otázka diverzity. My jsme se zavázali, že e, budeme chránit 70 zalesněných oblastí na této planetě a ve své unii. My samozřejmě toto poměrně dost udržujeme, ale zase z těch 70% chráněného zalesněného území pouze 70% je opravdu kvalitní. E, pak je tady otázka e, toho, že jsme si řekli, že zdvojnásobníme počet e, pozitivních hodnocení sídlišť a stanovišť fauny. To není stále ještě uskutečněno. Pokud i touto cestou půjdeme, tak vlastně budeme mít mít pouze 50, něco víc než 50 eh, opravdu chráněné, eh, chráněných sídel a nějakých 30 eh, chráněný chráněné fauny. Chcete toto přece jenom ještě nějak zkvalitnit? Jaká opatření hodláte přejmout? Mm, děkujeme, jsme rádi, že zde je hodně eh, návštěv. Je tady skupina kolegyně Okony z Francie, také skupina Čana Záby z Maďarska. I vás srdečně vítám. A vítám také 16 studentů překladu a tlumočení. I vás vítáme.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 Eh, zanima me ocena gospoda komisarja. Pan komisař vám dobře rozumí, vážený kolego, ale zbytek sálu tápe. Nikdo tomu nerozuměl, bohužel, ale jistě to bylo velmi zajímavé, co jste měl co ke sdělení. Máme tady slovinskou kabinu, máme tlumočení do slovinštiny. Aha, nemáme ale e, my se tedy omlouváme, slovenština nebyla na toto jednání zajištěna, alespoň prozatím ne, omlouváme se. Ale víme, že jste, pane kolego, velmi pružný. Ano, my už to máme tak v povaze. Před dvěma lety několik kandidátů na post komisaře hovořilo o potřebě změny paradigmatu. A já e, se ptám tak dosti obecně, kam e, myslíte, že jsme dospěli, e, co se této změny paradigmatu týče s novou komisí a jak hospodářská a finanční krize ovlivňuje tuto vůli změnit paradigma? Obvykle jsou dvě možnosti. V době krize se hráči snaží extrapolovat to, co mají v rukou a prostě pokračují s těmi starými eh, modely, se starými způsoby, ale někdy, když je ta krize dost zásadní, tak eh, tito aktéři musí přistoupit eh, k hledání nových řešení a měnit paradigmata. Hovořili jste o tom, že jsou to vlastně tři oblasti, kde žijeme, co jíme a jak se pohybujeme tak v tomto kontextu, jak jsme na tom s těmi změnami paradigmatu? Děkuji vám. Borsier is no more here. Then Janoš Ade. Na řadě je Janos Ade. Szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr! Děkuji vám. Vážený pane komisaři, vy jste na konci svého úvodu hovořil o tom, že osoby rozhodující v politice se touto otázkou musí zabývat intenzivnějším způsobem. Jde zde zvláště o otázky eh, trvale udržitelného hospodáření se zdroji a šet, o, šet, jde o šetrné zacházení se zdroji. Jsem toho názoru, že politikové i hospodářští odborníci se tohoto tématu musí ujmout. Slyšeli jsme také kritické poznámky, že váš materiál je formulován příliš všeobecně. Rok 2050 e, eh, leží časově ještě v dáli a jistě se touto problematikou budeme ustavičně zabývat. Já v roce 2050 se dožijí 92 let, ale doufám, že i v tomto roce budeme moci spolu ještě ve zdraví diskutovat. Ale potřebujeme už nyní združit konkrétní příklady, příklady protože už existuje řada konkrétních dobrých příkladů, které bychom mohli sepsat a odvolat se na ně. Když se podíváme na to, jak to například vypadá s recyklací eh, elektronického a elektrického odpadu, tak například firma Uncor, která sídlí v Belgii, zaměstnává několik tisíc osob, které působí právě v této oblasti. A nebo jiný příklad největší zlatý důl, který se nachází ve Švédsku, dosahuje dvou třetinového svého obratu ne tím, že tradičním způsobem doluje zlato, ale tím, že eh, novým způsobem využívá eh, eh, odpad mobilních telefonů. V loňském roce došlo k velké katastrofě v Maďarsku. s těmi jedovatými odpadními kaly. Ale v Evropě existuje výzkum, jak například účinně e, získávat a používat vzácné kovy e, z těchto odpadních kalů. Týká se to například titanu a jiných kovů. Proto bych vás požádal o to, aby studie, které už začaly vznikat před 20 lety a týkaly se možného opětovného využití e, těchto kalů a odpadů, abyste výzkum v této oblasti dále podporoval, tak aby byl dotažen do konce a aby vznikla technologie, která je průmyslově využitelná, aby se průmyslovým způsobem e, mohl tento odpad recyklovat. Protože to jsou přístupy a věci, které by ukázaly jak osobám rozhodující v evropské politice, tak všem občanům, jak my chápeme šetrné zacházení se zdroje a jaké velké i malé kroky můžeme udělat pro dosažení cíle. Děkuji a nyní zamazel Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, chtěl bych položit důležitý dotaz. Strategie 2020 má pět hlavních cílů a ten cíl 2020 20, eh, to jsou cíle, které je třeba dodržet. A proto se chci zeptat na toto. Když se podíváme na cíle jednotlivých členských zemí a sečteme je dohromady, tak zjistíme, že ten celkový cíl, který si vytyčila EU, nedosáhneme. Co se týče energetické účinnosti, tak se chci zeptat, zda všechny země už oznámily svoje opatření Udělali to všechny země, nebo jsou některé země, které ještě neoznámily svoje plánovaná opatření a jak z těchto cílů vytvoříme skutečně závazné cíle? Nyní se dostávám k otázce odpadu. Já jsem vypracovával zprávu k problematice bioodpadů, to bylo v červnu roku 2010. A chtěl bych se zeptat, hodlá komise v této oblasti něco učinit? Bioodpady tvoří 30 odpadů a pokud e, budeme bioodpad třídit a například část e, by se kompostovala a případně bychom si uvědomili, že je třeba 38 miliard eur že potřebujeme 38 miliard eur pro dosažení cílů. Můžeme potom zrealizovat cíle strategie Evropa 2020? Jak je to možné, kdy mít bez směrnice určitá pravidla tak, abychom zajistili vysoce kvalitní kompostování? Protože principiálně to nefunguje. A jak tedy můžeme dosáhnout našeho cíle? A poslední otázka k danému tématu. Chtěl bych se zeptat, zda komise hodlá vypracovat směrnici, ve které budou jasnější a závěznější e, pravidla, tak jak to žádal parlament. Děkuji. Uzavírám seznam řečníků. Ještě se hlásí dva kolegové, Karl Schlüter a Anja Weisgerber. Když hovoříme o účinnosti zdrojů, jsou tady vzácné e, kovy, které byly objeveny ve Švédsku v polovinu 19. století. A teď e, je třeba si uvědomit, že jich je všude poměrně dost, ale nejsou eh, v dost eh, velkých eh, koncentracích. A já si myslím, že pokud nebudeme zdroje používat dost účinně, tak je tady ještě otázka bezpečnosti. Pokud nebudeme ty zdroje používat kvalitně, pokud jich nebude dost, tak budeme vyprovokovávat eh, určité eh, proti, protikroky. A eh, je třeba se na to podívat velice střízlivě. Otázka zdanění, to je jistě důležitá. A kde jsou ta omezení? Eh, ono zase nedošlo v průběhu let eh, o tak velký rozdíl v, pouč- eh, v použití zdrojů mezi auty vyráběnými před 50 lety a teď teď například můj poslední eh, počítač využívá mnohem více energie než můj první. On toho teda víc umí, ale přece jenom, eh, pokud budeme jako inovaci vnímat eh, získávání stále většího a většího objemu všeho možného, tak se z toho nedostaneme. Jak zajistit ekonomiku, která by fungovala a která by zároveň nespolikávala čím dál tím víc zdrojů? Eh, pokud to takhle půjde dál, tak budeme muset být za chvíli 50krát eh, efektivnější ve využívání zdrojů. A za, 50, za, za nějakých 50 let to už budou ve stovkách eh, násobků to, ta, ta naše nutnost být efektivnější. Tak to už není splnitelné. Jak vytvořit ekonomický systém, který by nevytvářel nezaměstnanost, když růst klesá? To si myslím, že je ta obrovská velká výzva. Pokud skutečně budeme e, nepřestávat, pokud budeme tu inovační schopnost využívat k tomu, aby rostla spotřebe, tak co řekneme budoucím generacím, co řekneme těm chudým státům na světě, které mají zoufalou e, potřebu zdrojů a nemají je. To jsou ty skutečné otázky, na které musíme hledat odpovědi. Předseda, ano, to je ta opravdu velká otázka za všemi e, těmi detailními nástroji. Děkuji vám, pane komisaři. Já mám specifickou otázku, týká se kvality vzduchu. Slyšeli jsme, že chcete vyhlásit rok 2013 rokem kvalitního vzduchu a já si vzpomínám na e, jednání a diskuse o nevýlimitních hodnotách pro jemné prachové částice a jiné škodliviny ve vzduchu. Tehdy jsme hovořili o to, že musíme řešit emise přímo u zdroje. A musíme k tomu vytvořit Eh, příslušnou legislativu, jako se stalo například se směrnicí IPPC. Přesto je tomu tak, že města v členských zemích nemají možnost eh, dodržet tyto limity, zvláště co se týče eh, oxidů dusítků, NOx, tam jsou velké problémy. Já jsem se na vás také obracela prostřednictvím písemného dotazu. Zajímá mě, co plánuje komise v rámci revize, co se udělá, pokud většina členských zemí, protože už tehdy to byla revize, tak pokud eh, členské země nebudou schopné dodržet ty nové limitní hodnoty, co potom komise udělá, jakou cestou se vydá. Děkuji. Děkuji vám. Pane komisaři, zazněla zde celá řada otázek, dočkal jste se všeobecně rozsáhlé podpory. Samozřejmě nikdo v eh, výboru pro životní prostředí se nebrání Evropě účinněji využívající zdroje. Zazněly otázky, kde konkrétně učiněji využívat zdroje, jaké jsou další kroky v souvislosti s cestovní mapou, ale vy jste si udělal řadu poznámek, takže nyní máte slovo. Nejlepší by asi bylo začít takovým obecnějším pohledem na tom, kde stojíme, jak vidím ten další vývoj a pak bych se pokusil odpovědět na konkrétnější otázky, protože se mi zdá, že ten obecnější přístup z kraje je asi nejlepší na začátek. Pokud se podíváme na e, vývoj v 21. století, na naše prognózy, pokud vezmeme v úvahu Evropskou unii, ve které opravdu hodně závisíme na dovozech, co se týče celé řady těch základních surovin a zdrojů. A pokud se díváme na vývoj cen, tak ano, 20. století bylo především eh, stoletím nízkých cen, ale první desetiletí nového století je přesným opakem. Ceny jdou jednoznačně nahoru ve všech oblastech, u všech komodit. A většina podniků v následujících pěti letech očekává další růst cen komodit, jak už jsem řekl v úvodu. Takže když hovoříme o těch globálních vývojových trendech v oblasti zdrojů, o závislosti na dovozech, o pohybech cen, o skutečnosti, že i dnes v podnicích je struktura nákladů taková, že pracovní síla je prostě mnohem menším nákladem, než jsou náklady na zdroje. Ta pracovní síla představuje, jak jsem řekl, nějakých 20% a zdroje 40, přes 40. Takže účinné využívání zdrojů není jenom eh, jednou z základních našich eh, otázek eh, environmentálních, ale je to také klíčové pro rozvoj konkurenceschopnosti Evropy. Některé velké firmy a některé středně velké podniky toto již pochopili a tady vlastně to sdělení předcházelo toho messengera, protože těmto podnikům jde samozřejmě o přežití. A podniky, které se dívají trochu dlouhodoběji dopředu, tak v zásadě již vytvářejí své dlouhodobé strategie na základě těch zásadních velkých megatrendů a jeden z těchto megatrendů je právě otázka lepšího, účinnějšího využívání zdrojů. Takže ano, toto je dnešní a zítřejší problém. A skutečná potíž eh, či skutečná otázka je, jak se nám podaří zapracovat do našeho eh, vytváření politik eh, hlas těchto proaktivních hráčů v podnikatelské sféře. Protože zase je pravdou, že celá řada asociací, které představují hlas eh, nebo jsou hlasem podnik, podnikatelské sféry jednají na základě nejmenšího společného jmenovatele, protože pracují e, v kontextu ochrany stávajícího stavu, statusu quo. A to je samozřejmě z hlediska konkurenceschopnosti do budoucna úplně pomílená strategie. A tato e, krátkodobá vize, ty krátkodobé e, vize, to je něco, co musíme potírat. Účinnější využívání zdrojů nemůže začít tak, že to bude tlačit jeden či dva. Musí to být prostě trend, který eh, nakonec přijmou všichni, a nebo se nám nepodaří tento trend opravdu prosadit. A to je to, co se snažím říct. V celé řadě oblastí se něco již odehrává, něco se tam již mění, ale to je prostě určité hnutí, které potřebuje čas, e, trpělivost, ale také jasné vedení, legislativní, pokud to bude nutné, standardy, cíle, měření, správné spolehlivé údaje. To vše bude zapotřebí a na všech těchto oblastech musíme pracovat. Takže v zásadě, a to je otázka, kterou položil e, můj přítel Dojze, Eh, mohu říct asi tolik. Vidím, že jsme na té správné cestě, ale upřímně řečeno, skutečnost, skutečností je, že ve výboru eh, pro životní prostředí hovoříme více o problémech eh, hospodářského růstu, než ve, e, než ve výboru e, hospodářském hovoří o životním prostředí. Tento nepoměr je jednoznačný a v tomto e, směru musíme být slyšet více a to je také moje odpověď řadě kolegů, když s nimi mluvím na Radě pro životní prostředí. Říkám jim, Eh, že až uslyším na eh, Radě pro hospodářské a finanční záležitosti tolik diskuzí o environmentálních problémech, tak pak to bude skutečně znamení, že jsme na správné cestě, pokud se to vyrovná na úrovni těch dvou eh, for. Je ovšem obtížnější o těchto věcech hovořit v tuto chvíli, než by tomu bylo jinde, v, jiných, v jiném období. Takže účinnější využívání zdrojů je, e, pevně věřím, to téma, kterým prolomíte e, dveře do těch uzavřených ekonomických sfér, protože tady jde o konkurenceschopnost, o zásadní e, otázku ochrany životního prostředí do budoucna, ale i o konkurenceschopnost evropského hospodářství. Je pravdou, že se neschodneme na všem, ale měli bychom se shodnout na, politic, na ekonomické soudržnosti těch politik, které si stanovíme. Teď budu trochu rychlejší, budu se snažit reagovat na jednotlivé dotazy, které tu zazněly. Souhlasím s vámi, myslím, že e, to je e, ta oblast, na které bychom měli e, pracovat. Směrnice ty pozitivní přístupy je skutečně pozitivní přístupy jsou cestou, kterou bychom měli jít. Je pravdou, že směrnice nejsou vždy eh, eh, dobře a eh, úplně transponován jednotlivými členskými státy. My stanovíme určité hlavní směry, ale členské státy vědí nejlépe, jaké konkrétní nástroje jsou v jednotlivých případech optimální. Myslím, že tato otázka se stává čím dál tím více relevantní dotace, o kterých tady bylo hovořeno, eh, mluvilo o tom více kolegů. Možná, že bych se o tomhle měl trochu více eh, rozpovídat, protože někteří z vás mluvili o tom evropském semestru. Právě dnes vlastně vychází eh, ta zpráva o růstu, výroční zpráva o růstu a já se snažím dělat všechno pro to, aby životní prostředí a logika, eh, která je spojená s účinnějším využíváním zdrojů, eh, byly ještě více přítomny, víc než v minulosti. Takže já v zásadě pracuji třemi směry. Za prvé, je to otázka daní a zdaňování. Pokud hovoříme o daních, tak to znamená, že eh, půjdeme tak daleko, že budeme doporučovat členským státům jednotlivě, že by měli jít tím a tím směrem, že by eh, daně měli eh, přesunout z pracovní eh, síly k zdrojům, že to bude prostě doporučení, které by měli zohlednit ve svém vnitrostátním plánu až takhle daleko můžeme jít. Nejsme zodpovědní za eh, daňovou politiku, ale stávají se i daně součástí naší společné činnosti. A to je také otázka těch škodlivých dotací v oblasti životního prostředí. Například podniková auta eh, kolik dotací eh, to je v Evropě. Nějakých 44 miliard v době, kdy skutečně zažíváme velmi obtížné, obtížné časy. Eh, kdy v celé řadě zemí je z daňového hlediska ta situace velmi svízelná. Ale já nechci eh, na tomto nějak stavět, je to pouze jeden příklad, takových by mohlo být víc. Byl bych velice rád, kdybychom se soustředili na eh, energetiku a odpad, abychom byli opravdu systematičtí. Měli bychom v jedné oblasti začít postupovat dál a rozšiřovat to na další oblasti. Je, to, je tady další sféra, ve které chceme být mnohem aktivnější nejvýznamnější, Jde o vytvoření vnitřního trhu eh, pro environmentální komodity, eh, jde o eh, udržitelnou produkci a spotřebu. To je další oblast, kde bych Eh, rád, abychom byli aktivnější. My na straně komise půjdeme eh, tímto směrem. Řekl jsem to již v úvodu. Půjdeme skutečně touto cestou. Můj sen by samozřejmě byl dnes, když navrhujeme takzvané AGS, to znamená ten výroční, eh, tu výroční zprávu o růstu, aby i další komisaři Eh, komisař pro eh, hospodářství, já a eh, pro sociální politiku prezentoval tyto věci společně, aby to bylo takové trio, které by šlo společnou cestou. Zatím tomu tak není, ale každým rokem se tato situace zlepšuje a víc a víc jde tímto směrem. Další otázkou je, jak to vypadá s dalšími výbory, s radou. Já se snažím s ostatními také spolupracovat systematickým způsobem. Někdy mám pocit, že mluvím až příliš mnoho, člověk se snaží být eh, úplně všude, ale mohu říct, že konkrétně Eh, v oblasti soudržnosti, v oblasti společné zemědělské politiky, v oblasti rybolovu. Tam opravdu mohu diskutovat eh, naprosto se všemi, s kýmkoliv. Tam jsme odvedli už poměrně dost práce. To znamená, že jsme vlastně opravdu integrovali řadu těch našich cílů do jejich politik a že i v kontextu biodiverzity a v dalších kontextech, kontextu pitné vody, už se tyto priority objevují. Ale skutečně čině to také tak, že se snažím eh, působit ve výboru pro mezinárodní obchod, ve výboru ITRE. Eh, také eh, mám v plánu jít na, nebo měl jsem v plánu se zúčastnit Rady pro konkurenceschopnost, ale to nedopadlo. Je to takový trochu zvláštní příběh, ale teď se s vámi o něj nepodělím. Každopádně jdeme touto cestou a vím, že nebudeme úplně úspěšní, pokud nebudeme komunikovat totálně horizontálně. My jsme o tomto přesvědčení, ale pokud nebudeme přesvědčeni všichni, tak se to zase až tak eh, nepohne. Tak eh, to opravdu vnímám jako, pozo- eh, jako povinnost nás všech. Nemůžeme se držet pouze svých výborů, své rady, svých portfolií. Musíme jít napříč, musíme jít směrem k ostatním. Je to součást naší práce. Pokud chceme zlepšit životní prostředí, musím se zabývat energetikou, dopravou, průmyslem, prostě musíme o to mít zájem. Pokud nebudeme o tyto další aspekty mít zájem, tak se věci nezmění z Břidlice, tak tady jsme již zahájili eh, vlastně práci, eh, zadali práci na studii o eh, možných dopadech těžby tohoto plynu. Snažíme se také pracovat v oblasti vody a dopadu na vodu a na užívání půdy Eh, tady vlastně eh, i další oddělení komise eh, na těchto věcech pracuje a komise se také bude zabývat zprávami o chemických látkách, které se v tomto směru využívají. Je zřejmé, že stávající aky se na toto všechno aplikují, jej směrnice o vodě, směrni, rámcová směrnice REACH a tak dále. Otázkou eh, není zdali ano či ne, ale eh, jak rychle. Takže my tyto věci sledujeme, sbíráme ty informace a musím říct, že toto je vývoj, který opravdu velmi zblízka monitorujeme, jak já, tak moji spolupracovníci. Eh, povolování chemických látek, to ještě budeme eh, kontrolovat, ale moje první reakce je, že bychom asi všichni měli dělat eh, maximum pro to, aby, a také jsem se na tom shodl s kolegou komisařem Tajány, že do konce příštího roku by to měl být seznam nějakých 136 zakázaných látek zítra v poledne Eh, máme další setkání, eh, kde eh, chci říct za představitelům podnikatelské sféry, že potřebujeme i spolehlivé údaje. Od nich dobře si uvědomuji, že oni potřebují mít určitou míru jaksi informací, aby tady byla větší předvídatelnost. A je třeba pracovat eh, intenzivně na eh, těchto nebezpečných látek látkách. Jedna, eh, jeden z cílů na té cestovní mapě ohledně účinnějšího využívání zdrojů bude právě tato problematika. Pak je tady ta podnikatelská politika, o tom hovořil Gerben Jan. Úvodem jsem již něco řekl ta, eh, ty hlasy, které tvrdili, že eh, cestovní mapa bude pozdržena, pozastavena, ty se mýlily. Paní Anna Rozbach hovořila o odpadech, food waste. Já si nejsem jezdali víte o akci, kterou jsme spustili před měsícem. Já jsem tomu byl přítomen ve dvou státech Unie. Dobře to funguje. Zaměřili jsme se na mladou generaci, na mladé rodiny a e, v nákupních košicích vlastně e, vám kde, <laughs> zpívajících nákupních taškách e, se eh, vlastně tímto způsobem snažíme informovat spotřebitele a informovaný spotřebitel je jednou z našich nejsilnějších zbraní. Evropský semestr, už jsem vám to řekl, eh, směrnice o zdaňování zdrojů, tak eh, my na tom teď pracujeme. Musíme jít cestou vnitrostátních doporučení. A e, to neobejdeme. Biomasa, i když není přímo v mém portfoliu, tak musím říct, že my na to neustále e, hledíme, dáváme tomu pozornost a e, kritéria udržitelnosti v oblasti biomasy to je eh, komisař eh, Oettingen a eh, pod kterého to spíše spadá. Každopádně jasná, transparentní kritéria udržitelnosti, to už jsem říkal, to je pro mě zásadní, to je naprosto dominující faktor v celém tom, v celé té struktuře. Karl Heinz. Ano. Proč jsme začali tímto přístupem? No, zhruba před rokem vlastně eh, vůbec eh, se nehovořilo o účinnějším využívání zdrojů. Ta bitva, pokud začala, tak skutečně byla na počát, v počátcích. Eh, pak to byla také otázka ještě některých těch implementačních opatření. Jinak eh, souhlasím s vámi, musíme být konkrétnější a sledovat ty věci. Jistě nemůžeme eh, čekat na eh, sedmý CAP. My sledujeme ten blueprint. Voda bude velkým tématem v příštím roce. Pracujeme také na tom ekodesignu. K tomu se ještě později vrátím ale implementace, provádění, to je něco, čemu bychom se měli především věnovat. Takže já doufám, že právě v rámci sedmého CAP děláme krok tímto směrem. A toto je samozřejmě ta úplně nejdůležitější bitva, kterou vedeme. Judith. Eh, cíle v oblasti recyklace jako součást vykazování. My už máme vlastně celou řadu oblastí v tom eh, vykazování, to eh, ta agentura vlastně sleduje, takže my máme dost údajů, ale je pravdou, že některé eh, země ještě nedosahují těch cílů, které jsme stanovili již v minulosti a cíle v oblasti odpadu budou posíleny a jdeme cestou filozofie, která bude mít za cíl eh, větší zavádění cílů a eh, v roce 2013 eh, budeme mít potom souhrnou studii. Potom zákaz těch od úložišť pevných odpadů. Já se teď snažím zajistit zákaz nezákonných e, úložišť pevných odpadů. V některých zemích e, máme konkrétně pět států, kde se přibližují tomu cílu, který by se nám líbil, ale samozřejmě, že je tady vlastně také e, problém do jaké míry vlastně tyto země to řeší eh, těmi spalovnami a spalovny by neměly být tím druhým následným krokem po eh, zrušení těch skladišť pevných eh, odpadů, protože samozřejmě nám jde o snížení celkového objemu odpadů. Zákaz vývozu, no my se snažíme navrhnout, aby se více rozvíjely ty eh, sekundární trhy v Evropě. V některých oblastech už je to třeba, ta potřeba je, například eh, v oblasti ocele. Pokud by tady eh, se rozvíjely ty sekundární trhy, tak si myslím, že by to byl docela významný nástroj, který by vlastně také částečně řešil problém, o kterém hovoříme. Hierarchie základních surovin, tak na to jsme se zatím ještě nezaměřili. Já se domnívám, že v tuto chvíli by naše pozornost měla jít tím směrem, který naznačil Karl Heinz, to znamená implementace toho, na čem se doufejme s, shodneme. Takže je třeba zapomínat na to, že ty účinnější využívání zdrojů musí ještě vzít za své všechny členské státy. Ale s vaší pomocí eh, to jistě půjde snadněji dosáhnout i tohoto cíle eh, zdali očekávám, že ty cíle splníme. My neustále sledujeme, zdali se přibližujeme k těm cílům či nikoliv tak eh, po půl roce, po té, co jsme se nad, nich, eh, nad nimi shodli, ještě nemůžeme vynášet nějaké soudy. Myslím, že některá opatření ve společné zemědělské politice a ve společné politice v oblasti rybolovu jdou eh, nepochybně správným směrem. Zdali to postačí, to je těžko říct. Určitě by se a pravděpodobně by se mělo udělat víc. A programu na příští rok je také ještě jedna věc. E, je to ta legislativa o invazivních druzích. Je to ale do značné míry takový dynamický proces, takže těžko říct, vlastně po šesti měsících či necelém roce, zdali opravdu jdeme tím správným směrem či ne. My jsme opravdu učinili vše, co bylo v našich silách. Máme tu strategii, shodli jsme se s radou na strategii i na cílech. V současné době diskutujeme eh, s radou o aktivitách a v zásadě se dá říct, že ta atmosféra je dobrá. Jediný problém je, eh, problém integrovat tyto věci do společné zemědělské politiky a do společné politiky v oblasti rybolovu. Máme na to právo, eh, my jako komise to tam začlenit, nebo mají oni jako rada eh, právo s tím nějak eh, zacházet, někam to posunovat, takže O tom, o tom teď diskutujeme, ale implementace bude ten úplně nejzásadnější krok, samozřejmě. A já si myslím, že na to další už jsem vlastně odpověděl. A pan Aden, ano, to, co jste říkal, je přesně to, co bych podepsal. Recyklace, eh, tak jak jste o ní hovořil ve svém příkladu, to je skvělý příklad. Nové využití eh, materiálu eh, vede i k alternativním řešením. To je mnohem lepší cesta než další Eh, vlastně eh, eh, čerpávání těch zdrojů často způsobem, který zdaleka není bezpečný. Jsou to často ne zcela nevinné způsoby, jakým se ty zdroje získávají. Takže bychom měli více využívat těch výsledků výzkumu i při řešení vlastně těch toxických využívání toxických látek při zpracování eh, nebo při různých eh, těch zpracovatelských postupech. Energetická účinnost. My jako komise jsme vlastně nedávno přijali jiný dokument, není to přímo moje portfolio, ale eh, je to dokument, který vlastně se pokouší o konání e, toho prázdného místa. Já jsem také řekl, že komise se zamyslí nad tím, že pokud e, e, toto nebude postačující, tak budeme uvažovat, zdali by se to nemělo stát předmětem závazné směrnice. Bioodpad. Další téma. Zmínil jsem se o těch cílech již vícekrát, vysvětlil jsem, proč se domníváme, že e, jdeme správným směrem. Každopádně uvažujeme o tom, že ještě do směrnice začleníme další oblasti. Některé členské státy už teď v této e, sféře pracují velmi dobře mají legislativu, která, dejme tomu, je k něčemu nenutí, ale ne, znemožňuje jim postupovat eh, určitým šetrným způsobem a oni tak také často činí. Inovace. V zásadě jsou to dvě hlavní věci, co se týče výroby a spotřeby. Ve výrobě to je definitivně ekodesign. A tady si myslím, že bychom opravdu měli dělit, dělat maximum. Já osobně se domnívám, že toto je nástroj pro oživení ekonomiky. Někteří se obávají, že se stane e, tato věc byrokratickým monstrem, ale já si myslím, že pokud během designu určitého výrobku budeme přemýšlet nad tím, jak e, materiály použijeme, jak budou tyto materiály následně moci být recyklovány tak proč ne? A to samé, co se týče eko e, spotřebitele, eko e, etikety či eko labelu. Nejde o to mít x etiket, které nikdo nepochopí. Jde o to, aby ty informace byly jasné, transparentní a pomohly spotřebiteli, aby se rozhodl. Story. Ano, inovace již v minulosti prokázala, že je možné dosáhnout mnohem lepších výsledků touto cestou, než jak si to člověk dovedl vůbec představit. Maltus již před několika staletími řekl něco podobného když eh, přemýšlel o růstu obyvatelstva. Je zde zajímavý příklad eh, při zavádění koňských přežení a pak eh, tento postup chtěli zase zrušit, tak najednou byl problém s tím odpadem, tedy s exkrementy koňskými, co se s tím dá dělat. To byla ta otázka. A bylo řečeno, že také v 90. letech jsme si domnívali, že všechny fosilní paliva jsou spod spotřebována. Nechci tím říci, že bychom neměli přemýšlet eh, tímto směrem. Komise se tím zabývá a předkládá návrhy a eh, domnívám se, že eh, zde můžeme také vše podnítit eh, tu inovaci, musíme podporovat, eh, musíme také nabídnout eh, příslušné podbídky, dát signály a pak jsem si jist, že můžeme dosáhnout mnohého v rámci inovace a průmysl potřebuje zcela jasný signál v tomto smyslu. Tyto signály dostává průmysl od vlastních vlád, a naznačuje to, že zdroje budou zdaňovány a také tedy práce. Dále ke kvalitě vzduchu. My zde máme v této souvislosti určitý problém. A sice je zde hodně otevřených otázek. Právě proto jsem se zúčastnil eh, diskuze, která byla vedena začátkem roku, diskuze s ostatními komisaři a to proto, že to spadá i pod kompetence ostatních kolegů, doprava a podobně. Eh, dohodli jsme se eh, na určitém návrhu v tomto směru, ale přesto Přesto tomu není tak, že problémy třeba s dusíkovými emisemi prostě zmizí. Právě v oblasti dopravy musíme hodnoty měřit a řešit problémy s eh, právě NOx a také jemnými částicemi prachu. Na srdci nám leží především zdraví občanů. To je to, co je rozhodující. A VHO nám říká, že i ty standardy, které jsme si sami stanovili, musí být ještě zpřísněny. Musíme se podívat také na otázku eh, vztahu zdraví, eh, kvality života a životního prostředí. Takže musíme se snažit o nové návrhy ohledně kvality vzduchu. Uděláme, co budeme moci. Děkuji, mm, vážený pane komisaři. Víme samozřejmě, že eh, pracujete velmi intenzivně Skutečně 32 minut jste se nyní snažil zodpovědět na všechny otázky a předložit nám takový celkový obraz toho, eh, jak to vypadá se efektivitou a efektivním využíváním zdrojů. Eh, zde v našem výboru jste dostal dnes podporu a půjdete ještě do dalších výborů Evropského parlamentu. Eh, zcela jistě jim také můžete říci, že jsme hovořili i konkurenceschopnosti o udržitelném eh, vývoji a že by oni mohli zohlednit e, otázky životního prostředí. Děkuji vám. E, byl to zajímavý úvod do tématu, kterým se budeme dále zabývat. E, budeme se zabývat příslušnou zprávou. Chtěl bych vám tedy popřát hodně úspěchů, hodně štěstí při snahách tohoto hlavního směru. Takže děkuji a těším se brzy na shledanou. Okay, then we straight away come. Takže budeme pokračovat a dostáváme se ke zprávě Herbena Jana Hembrandeje, kterou pro nás připravil na stejné téma. Jde tady o Evropu účinněji využívající zdroje. Už jsme o tom hovořili velmi detailně, tak bychom tu rozpravu možná nyní mohli trochu zkrátit. Herbene Jane, možná, že máš nějaké specifické návrhy, které bychom mohli zohlednit. Děkuji, tak já budu stručnější. Nicméně se jedná o velmi významné téma a rozsáhlou problematiku a proto bychom se měli tomu dokumentu přece jenom věnovat. Podívejte se do aktuálních novin. Když si dnes koupíte noviny, tak na, téměř ve všech eh, na první stránce se dočtete něco o hospodářské krizi a podobně. Hospodářská krize by nás ale neměla oslepit, tak abychom přehlíželi eh, významné změny v oblasti životního prostředí. Zaznělo zde, že za několik let bude na Zemi žít na 9 miliard osob. A co je možná ještě více znepokojující, je to, že v budoucnu samozřejmě také tím pádem bude výrazně stoupat spotřeba všeho druhu. Pan komisář hovořil, zmiňoval římský klub, který vypracoval dokument ještě v roce 1972, ve kterém se uvádělo, že planeta Země je příliš malá na to, aby nás zásobovala surovinami a zdroji, které si přejeme mít a které potřebujeme jednotlivé národní ekonomiky se budou muset dramaticky změnit, e, zdroje bude ubývat e, a tím pádem se také budou čím dál tím více prodražovat. Jsem přesvědčen o tom, že nedostatek zdrojů bude rozhodující pro to, čemu říkám zelená revoluce. Další dva motivy jsou klimatologická politika a právní předpisy, které v této souvislosti přijdou, ať už si to přejeme nebo ne. A třetí věc je preference spotřebitelů. Je čím dál tím více spotřebitelů, kteří mají zájem o to, aby svoji spotřebu utvářeli udržitelným způsobem. A výrobci se orientují také na takovéto spotřebitele šetrnější zacházení se zdroji a se surovinami není něco, co si můžeme nechat až na dny, kdy na tom budeme dobře a neprojednávat to v době krize. Naopak, právě protože nyní jsme v krizi, tak se musíme touto problematikou zabývat. Evropský parlament by měl vyslat signál, měl by vyslat signál členským státům i Evropské komisi, že je to skutečně velmi naléhavé téma a že je mnohem naléhavější, než jaký význam je mu dnes přikládán. Vzhledem k ekonomickému významu bychom se měli také e, dohodnout a komunikovat s oblastí průmyslu a obchodu, jak hospodárně zacházet se zdroji. já zde nechci hovořit jenom o průmyslu a ptát se průmyslníků, co hodlají dělat, protože my jsme všichni na jedné lodi. A průmysl by měl být konkrétnější. Já jsem diskutoval s mnoha zástupci e, průmyslové a podnikatelské sféry, také s celou řadou průmyslových svazů. A oni jsou aktivní, ale nejsou dostatečně konkrétní v tom, co bychom my mohli udělat jako politici pro to, abychom zajistili skutečně šetrnější zacházení se zdroji v Evropě. Existují určití avantgardisté, určité podniky, které výrazně investují do Eh, šetření surovinami, do účinného nakládání se surovinami. A to se jim také odráží v každodenních nákladech, ale je příliš mnoho podniků, a hovořili o tom jak zástupci podnikových svazů, tak pan komisař, momentálně buď eh, nemají nejaktuálnější informace, anebo se nepřizpůsobují eh, aktuální situaci, anebo se snaží prostě hájit určité zájmy. Například existuje Čínská rada e, pro rozvoj a e, zpráva, která k ní e, němu vznikla, říká o tom, že Čína musí více investovat do udržitelného rozvoje, což dá vzniknout 9,5 milionům pracovních míst v Číně. A to tež podle mého názoru platí i pro Evropu. Máme zde výrazný hospodářský argument co se týče do investování do ekologického přístupu. Já si myslím, že zde potřebujeme politiku cukru a byče. Cukr v oblasti investic a právní flexibility podniků tak, aby mohli vystupovat způsobem, který je šetrnější k surovinám. Ale potřebujeme také byč. Mám zde na mysli e, daně i když je to také svým způsobem určitý cukr, protože pokud eh, omezíme znečišťování, tak to bude znamenat nižší zátěž pro životní prostředí. Ale proto potřebujeme mít jasné cíle. Komise o tom také hovořila a já mám pocit, že komise je poněkud pomalá se zaváděním cílů. A co bude eh, úloha pro parlament? Já si myslím, že jsme odpovědní za to, abychom volali po tom, že věci jsou urgentní. Eh, my jako Evropané eh, si z droji opravdu příliš dobře nedokážeme poradit. Jsme obrovsky závislí na zdrojích. To by nám mělo dělat starost. Některé jednotlivé členské státy mají dost a dokonce dělají zásoby, ale já jako celek Evropská unie se dost nesnaží. Německý průmysl dělá hodně. Oni například eh, drží pospolu, aby zajistili, že Eh, třeba vzácné, eh, vzácná zem je eh, přístupná, je tady dost, ale proč je vlastně Německo v tomto směru osamělé? Proč tady není silnější unie? K čemu podnikat něco na vnitrostátní úrovni, když obchodní politika je potom politikou celoevropskou? v oblasti kovů vzácných zemin je tedy Německo eh, velmi soudržné a E, já bych chtěl takovéto informace dále sbírat, protože e, s tím chci vyrukovat ve své zprávě. E, konc, později hovořím, myslím také na politiku v oblasti odpadů. Některé z těchto věcí zazněly již v otázkách ke komisaři a v jeho odpovědích. Já si v tuto chvíli myslím, že naše strategie v oblasti odpadů je zatím příliš soustředěná na něco, čeho bychom se měli zbavit nebo chtěli chtěli zbavit místo toho, aby byla soustředěna na to, co je velmi vzácnou, eh, velmi vzácným zdrojem. Proč vlastně eh, obce dávají eh, tyto Eh, tyto věci eh, zadávají eh, vnějším firmám. Proč se, zbavu, proč se zbavujeme těchto zdrojů? Proč nejsou vlastně ty firmy zajišťující odpadní hospodářství těmi, kteří by platili obcím za to, že ty odpady dostávají? Hovoříme o ekodesignu. V tuto chvíli jsou produkty koncipovány tak, že je téměř nemožné, aby se z nich postupně postupem času ty zdroje dostali zase e, zpátky a mohly být znovu užity. V tomto směru bychom měli být mnohem ambicioznější. 54 e, miliard eur e, se vydává na podnikové vozy v Evropské unii, jak řekl pan komisař. Představte si, co bychom mohli na, v tomto směru učinit, kdybychom ty peníze využívali na Eh, udržitelnější vozy, které by mohly být dále použity. Eh, potom inovace tady musíme pracovat na alternativách eh, pro celou řadu těch vzácných zdrojů, které teď používáme. Je nemožné myslet si, že se nám podaří dosáhnout cílů v oblasti obnovitelných, eh, obnovitelné energii, pokud budeme eh, tak závislí, jako doposud jsme. Zbavit se byrokratické zátěže, to si myslím, že je důležité. Evropský semestr, o tom se komisař zmínil a já eh, jsem skutečně rád a chci mu poděkovat za to, že v této oblasti je tak pevný. Je to eh, jedna z mála opravdu silných hospodářských eh, nástrojů, které máme na členské státy a musíme používat. A v neposlední řadě musíme myslet také na své vlastní spotřebitelské vzorce. Inovace sama, kdyby byla postačující proto, abychom dosáhli účinného využívání zdrojů, to by bylo bylo úžasné, ale obávám se, že tomu tak není. Myslím, že se musíme také soustředit na to, jak eh, vlastně probíhá naše eh, spotřeba a to se také týká nás jako občanů, eh, jako obyvatel této planety a i třeba toho, co jíme. Je tedy třeba jít eh, touto cestou. Nakonec to bude parlament, který to eh, bude také schvalovat, ale myslím si, že strategie bude úspěšná eh, pokud a tehdy jedině, když bude obsahovat něco z obou stran. Jistě, musíme štědřej pomáhat průmyslu prostřednictvím inovací, flexibility, zabezpečenými dávkami a zajištěnou poptávkou, ale musíme zároveň také řešit nebezpečné Eh, či environmentálně eh, škodlivé dotace. Takže musíme být aktivní v obou oblastech. Musíme prostě výjít z, té své, eh, z toho svého pohodlí a jít cestou opatření, která by asi v, jiných, v jiné situaci nebyla Eh, přijímána. Když říkáte, eh, že jsme eh, na počátku, uprostřed krize či na počátku průmyslové revoluce, tak ať je to tak či onak, potřebujeme si uvědomit více urgentnost té situace. Musíme reagovat rychleji, musíme rychleji jednat, než by třeba se komisi a radě líbilo. Takže to si myslím, že je jedna z velkých povinností eh, a odpovědností tohoto parlamentu urychlit tento přechod k mnohem účinnějšímu využívání zdrojů v Evropě. A pane předsedo, já se těším na reakce svých kolegů, eh, protože bych je rád převzal do svého návrhu zprávy. Děkuji vám za pozornost. Eh. Ano, děkuji. Děkuji celý pracovní dokument, kde nalezneme celou řadu dobrých prvků pro naši zprávu. Zmínil jste se o mnohých nástrojích, a také směrech, kterými se musíme pustit a právem jste se zmínil o průmyslu, ale také spotřebitelích, tedy společnosti jako takové, kteří si toto všechno musí uvědomit a musí také přejít k chování udržitelného typu. Dobrá, máme ještě 20 minut na tuto debatu a Chci se zeptat, kdo se hlásí o slovo. Dobrá, takže budeme z, pracovat s řečníky, kteří se přihlásili. Kolega Florence právě odešel. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane kolego, za velmi pěkně vypracovaný dokument za vaše myšlenky a velmi podporuje vaše ambice, ambice komisaře a myslím, že zjistíte, že většina členů tohoto výboru jsou stejně ambiciozní a stejně podporují tyto vaše myšlenky, tak jak jsme to řekli panu komisaři Potočníkovi. Celou, eh, celá otázka je ale jak jak uskutečníme tyto ambice. A e, máme dost nástrojů, dost možností, jak těchto cílu dosáhnout. A tady asi ještě na tom budeme muset trochu pracovat, protože všichni se chceme dostat e, do těch e, Eh, rajských zahrad, eh, na ta šťavnaté louky, ale ta cesta k ním zatím není příliš jasná. A já bych vás chtěla požádat, zdali byste nám neřekl, zdali bychom neměli pracovat víc na nějakých takových jakoby předskokanech, eh, také na tom, že by členské státy si měly více vyměňovat ty dobré postupy. Jsou tady různé inovativní klastry v Evropě, ale za nima již nikdo nenásleduje, protože ty informace se tak rychle nešíří. A ještě něco. Máme tolik různých eh, etiket, eh, eh, etiketu o udržitelnosti, et, ko jako etiketu a vlastně spotřebitele už nevědí. Pak je tady z kraje byl vlastně ten grüne punkt, zelený terč či zelený bod. Všichni, nebo hodně lidí si myslelo, že se jedná o nějakou eko etiketu a za chvíli se to objevilo naprosto na všech produktech a možná méně těch etiket, ale důraznější eh, prostě informovanost a pak půjde třeba spotřebitel tou cestou, která tady byla zmíněna. Souhlasím s vámi v tom, že chování spotřebitele je zásadní, ale jak ho ovlivníme? jak se s tím poradíme. A já si myslím, že informovanost asi nepostačí, ani eh, ty etikety, že tady musí existovat určité stimuly. A tady v této oblasti vlastně Unie nemá eh, ty pravé pravomoce. Takže jak budeme pracovat třeba na té otázce daní? Naprosto s vámi souhlasím, eh, že je třeba Eh, eh, zrušit ty eh, neudržitelné či takové dotace, které jdou cestou podporování neudržitelných kroků. Nejprve musíme mít určitý přehled a pak musíme tyto věci samozřejmě zrušit, ale já se kladu otázku, zdali to provedeme prostřednictvím této zprávy. Je tady cesta vy jste se zmínil o inovacích, tak to samozřejmě podporujeme. To je velice e, důležité. Za týden vlastně komise předloží e, program e, Horizon 2020 v oblasti výzkumu a inovací a tyto ambice by se opravdu měly výrazně projevit v tom programu Horizont 2020 budu v tomto směru také s vámi spolupracovat a já se snad pokusím přispět, abychom ty ambice trochu zkonkrétnili. Děkuji za tento příspěvek. Aykut? Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že to je nějaká holandská partie. E, otázka účinnosti e, zdrojů a inovace, to vždycky Holandiany láká, vidí tam velké šance a příležitosti. Děkuji kolegovi za skvěle vypracovaný dokument. Myslím, že se zaměřujete opravdu na ty klíčové otázky v tomto pracovním dokumentu. A teď samozřejmě, co je velice důležité, je předložit konkrétní návrhy právě jménem parlamentu. To je totiž ta moje hlavní obava. My všichni souhlasíme s tou zásadní agendou, s, tou, s tím významem účinnějšího využívání zdrojů, ale pak se prostě šťastně rozejdeme a žádný konkrétní návrh nezazní. A já si myslím, že zpráva parlamentu by v tomto směru měla být jednoznačná a že by tady mělo zaznít směrem ke komisi a radě, že pokud chceme tuto agendu brát vážně, tak musíme jednat rychleji, než navrhuje komise. A e, vys, e, Vytvoření těch eh, ukazatelů a cílů, to je zásadní aspekt, vy o tom hovoříte, ale i takové cíle na nižší úrovni eh, by eh, měly být okamžitě předloženy. Máme tady samozřejmě skleníkové plyny, tam ty cíly jsou, ale užití, užívání materiálů, vody a půdy by měly být také předmětem Eh, teda toho, eh, cí, to, toho vytváření cílu a eh, využívání na místní či vnitrostátní úrovni, ale také otázka dovozu a vývozu. My totiž vlastně tu svoji stopu často vyvážíme do třetích států, takže tady pozor, musíme, musíme to mapovat. A další zásadní oblast, kde bych rád viděl jasné návrhy od parlamentu. E, ty se týkají vlastně takového přesměrování e, daní. To je klíčové, e, pokud se podíváme do historie. Ono to také bylo řečeno komisařem roz, minulé století se vlastně zvýšily náklady na, výrob, na pracovní sílu eh, o 200% a eh, na eh, suroviny či zdroje o pouhých 20% a teď se snižuje vlastně objem pracovní síly, tato se všichni soustředili, máme tím pádem vysokou nezaměstnanost a velkou závislost na zdrojích a proto tady vidíme, jak významné je přesunovat ty daně od pracovní síly směrem ke zdrojům a já jako e, musím říct, že e, představuji, že parlament v tomto směru bude mít jasné, jednoznačné slovo. Tam je to třeba e, opravdu daněmi více, více vlastně podpořit či reagovat na to, protože je to zásadní a pokud takto nepůjdeme, tak eh, se nedobereme ničeho konkrétního. Ještě jednou děkuji za eh, tento návrh. Čekáme další návrhy, konkrétní návrhy, co se týče daní, eh, co se týče z těch sektorálních odvětvových politik, ať už je to společná zemědělská politika, rybolov či jiné. Takže konkrétní návrhy, konkrétní věci, jinak to bude zase další obecná zpráva a pak by to byl vlastně jenom eh, nevyužití správně, by nebylo využité naše naše vlastní zdroje. Presidente, per una volta sono stranamente d'accordo col collega. Děkuji vám, pane předsedo. Výjimečně plně souhlasím s tím, co zde řekli kolegové od zelených. Protože když to přeženeme, tak to bude jenom papír, který skončí na další velké haldě papíru. E, práce zpravodaje je velice rozsáhlá a přitom se jedná teprve o návrh, tomu, co nám předložila komise. Nicméně zůstávají ještě některé otázky, které je třeba vyjasnit. Budu hovořit jenom o tak dvou nebo třech bodech, další věci můžeme potom projednat ještě později ústně mezi sebou. Ale když zde hovoříme o ekonomických výhodách pro více ekologické produkci, tak si musíme uvědomit, na jaké úrovni to budeme dělat. Bude to znamenat na evropské e, úrovni, anebo se to bude vztahovat také na e, zboží, které dovážíme. Už jsme zde dnes hovořili o Číně. A všichni víte, jak e, velké jsou tam továrny na výrobu papíru nebo hraček. To z toho jde skoro hruza, jak tam všechen odpad se prostě vyhazuje pryč prostě se to vyhodí do řeky, dochází k extrémnímu znečištění. Co s takovými produkty uděláme? Budeme je volně pouštět do Evropy, anebo si přejete, pane zpravodaj, aby komise něco udělala? Vážená komise, s těmi věcmi, které přicházejí do Evropy a jsou nebezpečné, s tím musíme něco udělat. To je podle mého názoru zásadní, když hovoříme o výrobcích šetrných vůči životnímu prostředí, tak to musí platit pro všechny výrobky, nejenom pro výrobu v EU. A co k tomu řekneme ještě dalšího? Řekneme, že chceme zdaňovat ty, kde se chovají e, neekologicky a odpustíme daně těm, kdo se budou chovat ekologicky, nebo počkáme, až komise navrhne směrnici o poplatcích, například, že budou poplatky zavedené v oblasti metanu nebo jeho derivátů, které poškozují životní prostředí. Možná, že bychom měli e, zatěžovat raději jiné e, zdroje než metan, jiné zdroje, které znamenají větší znečištění. Samozřejmě bychom měli také podporovat takové eh, projekty, které využívají zdroje, které jsou šetrnější vůči životnímu prostředí. A co uděláme s těmi již stávajícími výrobními podniky? Prostě je zavřeme, nebo co s nimi uděláme? Když se například spaluje dřevo, tak dochází k velkým emisím CO2. Eh, zavřeme takové podniky eh, My jsme je napřed financovali pro to, abychom je otevřeli, teď je zase budeme dávat peníze jako kompenzaci za to, že je zavřeme. Jsou to věci, na kterých bychom měli více spolupracovat. A další téma, pane předsedo, je to velice komplikovaná otázka a to se týká jemných eh, vrachových částic PM10 a PM5. Například eh, ve Finsku je 5, minu, 5 eh, milionů obyvatel a pak jsou země, které mají plochu jako například Itálie nebo Francie nebo i Německo, kde je velice rozvinutý průmysl a my nyní nemůžeme konkurovat eh, zemi, jako je Finsko, které je velice eh, rozlehlou zemí, ale je tam velice omezený průmysl. Existují určité regiony v Itálii, v Německu nebo ve Francii, když jim předepíšeme určité limitní hodnoty, tak to tam budeme muset všechno zavřít. Například eh, jeden italský region to proskoumal a zjistil, že pokud bude chtít eh, dodržet dané eh, limity, tak bude muset zavřít veškeré výrobní podniky. A když Eh, vezmeme eh, stávající situaci, tak je to opravdu utopické. Já vám děkuji, my nechceme všechno pozavírat, ale chceme prostě čestou výrobu, tak aby toho co nejvíce zůstalo otevřené. A jako poslední řečník, než bude mluvit komise, Richard Zebr. Děkuji, náš stínový zpravodaj Karl Heinz tu není, takže ho zde zasoubí, zastoupím. Když hovoříme o surovinách a zdrojích, tak je třeba si uvědomit, že zde sledujeme cíle životního prostředí, ale máme zde i ekonomické důvody. A když hovoříme o těch e, známých cenových signálech, tak právě v oblasti účinné využívání zdrojů vidíme, že v posledních letech výrazně stoupá cena u těch eh, zdrojů, které jsou zácné, ale někde dochází také k selhání trhu. A podle toho, jaký cíl nyní sledujeme, tak si musíme uvědomit, zda chceme nebo nechceme ovlivnit cenovou strukturu. To jsou ty zásadní otázky, které si musíme položit. Jsou oblasti, kde máme cenové signály, které skutečně fungují, takže mm, tam bychom měli legislativně uh, zasahovat co nejméně, podle mého názoru. Ale co se týče třeba dobrého ovzduší, dobré vody a kvalitní vody, tam máme konkrétní úkol v legislativě. Ale když se podíváme konkrétně jako na, například na vodu nebo čistý vzduch, tak si musíme uvědomit, že v Evropě jsou regiony, kde jsou eh, ty vztahy různé. V mé zemi používáme 2, 2% vodních zdrojů a když budu požadovat maximální účinnost, tak to nikdo nebude chápat, je to naprosto kontraproduktivní, eh, zvýší se reminiscence vůči EU a tak bude to kontraproduktivní, nebude to nějak souviset s ekologickou kvalitou. Ale výrazně omezit používání vody eh, nám stejně nepomůže. Takže u těch všeobecných záležitostí, jako je například ekodesign a podobně, si musíme uvědomit, zda skutečně je vhodný eh, ten princip one size fits all. Zda skutečně to jedno řešení bude vhodné pro všechny protože musíme také počítat eh, s tím, zda opatření bude politicko, politicky akceptováno na straně obyvatel. Když tedy hovoříme o účinném využívání zdrojů, musíme si uvědomit, jaké máme cíle, jaké máme k dispozici mechanismy a pro stanovování cílů zda to platí pro všechny sektory, pro některé sektory, zda jsou zde regionální problémy. Zde je to třeba vše velmi jemně vyvážit, aby to mělo skutečně ty účinky, které si přejeme. Co se týče všeobecných eh, cílů, s těmi všichni jistě souhlasíme, ale eh, základní věc jsou potom ty detaily, jak dospějeme k našemu cíli. Vytvořili jsme takzvaný mainstreamy, e, už se tato témata tady objevují jak v zemědělské politice, v politice rybolovu a v regionální politice. A jde o to, aby komisaři tady zohledňovali také příslušné problémy životního prostředí. Na to musíme dále pracovat a to je důležité také pro nás, pro parlament, abychom e, příslušné komisaři v této věci podpořili. Děkuji a nyní Robin Mieš eh, z DG Environment, aby se vyjádřil k tomu, co zde zaznělo. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaj za skutečně excelentní první návrh eh, textu. Sdílíme tuto diagnózu, sdílíme řadu těch směrů, E, které rozpracovává zpráva a chci také poděkovat e, některým řečníkům, většině řečníků za konkrétní návrhy. A chci e, pana kolegu ujistit, že komise sdílí tu nutnost urgentního jednání, sdílí pocit, že se jedná o naléhavou záležitost a že je třeba dále implementovat e, tu cestovní mapu. Těšíme se na další e, těsnou spolupráci s parlamentem nad těmito myšlenkami a především e, tento pocit urgentnosti je něco, co je zakotveno či ano, zakotveno v našem úsilí reago- implementovat ty cíle do roku 2020 a e, poslední řečník o tom hovořil jako o značné výzvě e, chci říct, že když navrhujeme e, tyto cíle, tak je třeba, aby byla tady dostatečná studie o dopadech ty dopady musí být známy, musí být zmapovány a také zohledněny tak, abychom e, měli přijatelný výsledek na e, konec toho úsilí. Takže ještě jednou děkujeme a těším se na společnou práci nad tímto obtížným tématem. Děkuji. Já se domnívám, že dvě a půl hodiny jsme velmi extenzivně hovořili o účinném využívání zdrojů. To je skvělé, je to skutečně jedno z hlavních témat. Pan Brandy také slyšel všechno, co bylo řečeno a příští rok tedy předloží příslušný návrh zprávy, o které budeme obširně diskutovat. Chtěli jste ještě něco přidat? Pokud ne, tak můžeme přejít eh, dále. Pane předsedo, jenom velice stručně. Bylo pro mě velmi cené slyšet tady připomínky ze strany kolegů. Samozřejmě ta politická bitva se povede kolem Eh, stanovování eh, cílů, eh, daní a tri-signals. Ve svém úvodním slově jsem řekl, že my se prostě musíme vymanit z toho pohodlí, ve kterém se nacházíme a podívat se i na druhou stranu politického spektra, komunikovat. Vím, že kolegové jsou k tomu připraveni. Je třeba se držet originálních myšlenek. Já si teď skutečně plný E, důvěry e, po to, co jsem vyslechl připomínky kolegů. Myslím, že některé z těch myšlenek můžeme určitě rozpracovat a pana Ekauta bych chtěl ujistit, že naše zpráva bude skutečně velice konkrétní. Ano, děkuji vám moc krát za tuto práci a můžeme tedy přejít k následujícímu bodu, což je také veliké téma a sice je to téma nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050. I zde máme se pravodaje Alde, Krise Davise, který na tom hodně pracoval a předložil návrh zprávy. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. The European Union has no Děkuji, pane předsedo. Evropská unie nyní nemá závisky eh, snížit eh, emise eh, uhlíku dále než do roku 2020. Zde hovoříme tedy také o mezinárodní dohodě ještě předtím, než přijmeme ambicioznější cíle. Mezinárodní dohoda tedy již není pravděpodobná, alespoň tedy ne v nejbližší budoucnosti. Nejde však eh, pouze o snížení těchto emisí. 12 eh, eh, představujeme my sami, ale Evropě můžeme dát určitý příklad toho, jak by bylo možné vyřešit tyto problémy. Důležité tedy je podívat se na to, jak jak stanovit pobídky pro průmysl. Přitom je také významné to, aby evropské hospodářství bylo opět nastartováno a e, také činnost institucí. Když se podíváme na energetický sektor, e, tak velikým tématem je investice do energií, eh, přičemž zde existují určité nejistoty, co se týče eh, fosilních eh, paliv. Cena za výs za získávání těchto paliv je nízká, takže ty pobytky nejsou velké, ale není možné ani vybudovat novou atomovou elektrárnu na, pro následujících 40 let a předpokládat, že budou platit stále stejné podmínky eh, pro vládu, která eh, bude investovat do těchto zařízení. Eh, taková zařízení by pak byla již zastaralá také proto, že se změnily základní podmínky. To znamená, že investorům musíme nabídnout určitý eh, jasný cíl a tento, tato cestovní mapa toto může zajistit. To znamená, že komise může předložit eh, konkrétní návrhy. Má zpráva je krátká ze strany parlamentu jsem byl omezen co do délky zprávy a již jsem předložil návrh zprávy a těším se také na poznámky z ostatních výborů, jako je výbor pro hospodářské eh, otázky. Tam se dnes hlasuje o příslušné části a ty pozměňovací návrhy, které jsem již viděl, jdou tím směrem, který si také představujeme. Určitým jádrem této zprávy je v podpoře eh, cestovní mapy komise, přičemž přičemž cíle a milníky pro léta 2030 a 40 mají být podporovány. Až komise získá podporu rady, tak toto bude dobrým základem pro budoucí politické iniciativy. Já domnívám se, že ten rámec by byl dobrý. Eh, druhý eh, eh, přístup je přístup v rámci emisních povolenek ETS. E Jak jaký postoj zaujímáme v této souvislosti. Je tomu tak, že investice do energií bez CO2 jsou velmi pomalé. Minulý týden byla cena na nejnižší úrovni. A my jsme všichni předpokládali, že ta cena bude alespoň 30. Shell však eh, zatím předpokládá, že to bude 40 za tunu, ale eh, ty ceny v reále vypadají zcela jinak. To znamená, že o systému ETS musíme také přemýšlet a musí být eh, orientován tak, aby bylo možné investovat. Kromě toho dlouhodobé eh, cíle snižování musí být eh, přizpůsobeny 1,74 za rok mm, eh, byl cíl minulosti, ale eh, také nebudeme moci dosáhnout eh, těch 80%, i když eh, cílů není možné dosáhnout hned, ale je nutné stanovit určitý cíl, možná rok 2020. Rozhodující je však zajistit určitou možnost bezpečných investic. Je zde však celá řada kontroverzních stanovisek a otázek. Především je to to otázka e, zastření podmínek pro ETS, což souvisí s cenami v aukcích které musí být stanoveny na minimální úrovni. Komise um, má být zdrženlivá, ale jiní říkají, že má být um, poněkud pokrokovější eh, s tou cenou 9,3 však eh, netvrdím, že bychom měli mít určitou rezervní cenu, eh, tedy určitou rezervu pro ten výhled cen, ale měli bychom zajistit, aby tento trh se nezhroutil. Takže ta cena by měla být stanovena tak, aby investoři mm, viděli, že tyto peníze nevyhazují z okna. Takováto důvěra na tomto trhu prostě zatím není. Další prvek, ve kterém poněkud pochybují, se týká návrhu komise ohledně obnovitelných eh, zdrojů Vidím zde určité výhody v tom, že cíle jsou stanovovány a tímto způsobem je možné také cílů dosáhnout. Obnovitelné energie tak jsou podporovány, ale představuje to veliké výdaje pro veřejné rozpočty. Pokud však cíl tohoto typu stanovíme, tak dojde také ke zkreslení na trhu tato redikce CO2 by měla být eh, realizována za co nejlepších podmínek. O tom je však nutné ještě diskutovat. Já jsem otevřen pro takovouto diskuzi. Eh, to stanovení cílů pravděpodobně funguje a měli bychom tedy sledovat eh, tyto cíle. Neměli bychom však vyloučit žádnou možnost pro dosažení těchto cílů. Diskutovali jsme velmi často o atomové energii. Tady eh, je velký rozdíl ve stanoviscích v parlamentu. Některé členské státy to chtějí a my bychom neměli říkat, že je to Eh, vyloučeno. Potom CCS. Zde mnohé členské státy jsou zdrženlivé v přijímání zákonů pro tuto oblast eh, skladování a eh, spoždění se stále prohlubují. Když se podíváme na zprávu IAEA, e tak pochopíme, že když bychom chtěli dosáhnout redukce, pak je právě projekt CCS rozhodující. Nesmíme to tedy eh, již předem vyloučit. Ještě jiný návrh v této souvislosti se týká fosilních eh, zdrojů a mám na mysli především plynové elektrárny, které by měly mít povolení k provozu na 10 let a pak by měly podléhat eh, ověřování členský stát a pak může tedy říci, že eh, vydá další povolení k provozu, pokud emise CO2 budou eh, snižovány například díky CCS. Nechci tedy zde v tomto okamžiku stanovit eh, podmínky pro eh, systém CCS. Chci pouze říci tolik, že eh, tento systém musí být připraven a musí být realizovatelný. Jinak by se mohlo stát, že by došlo v budoucnosti příliš velké koncentraci na plyn. Může se však stát také to, že se v Evropě bude produkovat příliš mnoho CO2 bez toho, aby byla možnost toto zásadně změnit, tak aby CO2 byl ukládán. To znamená, že hned z počátku je nutné vypracovat a připravit určitou koncepci. Pak ještě k přenosu průmyslu kvůli tomu, že je to průmysl intenzivně produkující emise CO2. Chápu eh, to, že eh, třeba v jiných zemích je možné tuto výrobu realizovat eh, bez problémů pak eh, to samozřejmě je možné udělat eh, také v Evropě. Pak eh, nevidím žádnou výhodu v tom přenosu někam jinam, protože ty emise prostě budou vznikat i tak. Ale Jde-li zároveň o vysoké ceny za energie, vysoké zdanění zdrojů nebo o a mám na mysli třeba výrobce hliníku, eh, kteří říkají, že v Evropě nevidí žádnou eh, budoucnost a pro tento sektor průmyslu a eh, vše je tady produkováno mimo Evropu, tak vidíme, že v takovéto situaci nejsou podmínky hospodářské soutěže stejné. Čili opatření proti carbon leakage musí být učiněna ale vše musí eh, skutečně fungovat eh, reálně. Možná, že na závěr ještě poslední poznámku, když jsem na začátku řekl, že jde především o to, aby Evropa evropští investoři měli eh, jasné nasměrování, aby mohli investovat. Eh, Když se podíváme na Čínu a vývoj v jiných eh, zemích světa, tak vidíme, že tyto země se velmi rychle mění a my za nimi strašně pokulháváme, jsme velmi pomalí v našem komplikovaném rozhodování a mnohé nezbytné nástroje by byly e, nutné proto, abychom v Evropě prosadili zelený e, typ průmysl, zelené nasměrování a já doufám, že průmysl i rada podpoří takovéto snahy, takže doufám, že tento směr také zde naznačíme. Děkuji. Eh. Děkuji vám. Děkuji Chrisovi Davisovi za jeho zprávu této zprávě je celá řada prvků, které vedou k tomu, abychom v polovině století měli nízkouhlíkovou ekonomiku. Je pozoruhodné, že politici si věří, že jsou schopni rozhodnout o plánu na příštích 40 let a možná to bylo takové okénko v roce 2008-2009, ještě než přišla hospodářská krize, že Evropská rada tehdy, myslím dokonce jednomyslně, tedy jednomyslně všichni šéfové států a vlád rozhodli, že EU chce do roku 2050 snížit eh, eh, objem plynů poškizujících klima o 85 až 90 Nevím, zda by se podařilo získat takovou schodu na tomto tématu dnes, ale víme, že je to skutečně klíčová věc. E, zaznělo to také při té diskusi předtím. Dnes máme 7 miliard obyvatel, v roce 2050 jich bude 9 miliard. Všichni si přejí mít určitý životní standard, který jim umožní e, dobře žít. A to znamená také v oblasti používání zdrojů, surovin a energie, že potřebujeme něco, jako je průmyslová revoluce. Tato slova už zazněla a můžeme je zde klidně zopakovat. My na této zprávě nepracujeme sami, nýbrž také ve spolupráci s výborem ITRE, kde je zpravodajem Mario Pererio, který ještě není na řadě, ale dostane se na řadu později. Zmiňuji to, protože jsem právě asi přišel z výboru ITRE. A kompromisní návrhy, které jsem viděl, jsou velmi potěšující. Takže pokud takto projdou, tak eh, by to znamenalo velice široký konsenzus panující v mnoha otázkách. Já jsem stínovým zpravodajem za socialisty a demokraty a dovolte mi tedy přednést několik poznámek. 80 až 95 snížení objemu plynu plynu poškozující klima. To znamená, že 100% musíme osvobodit eh, výrobu elektrické energie o CO2. A Chris Davis zde uvedl několik různých možností. Největší konsensus panuje nad rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Existují scénáře, že Evropa by byla schopná do roku 2050 ze 100% sama sebe zásobovat eh, z prostředků obnovitelných zdrojů energie. Další možnosti, jako je například rozvoj jaderných elektráren, je téma, které je za prvé kontroverzní, za druhé to má určité implikace v oblasti investic, v oblasti bezpečnosti a třetí varianta, a to je ta metoda zachycování a ukládání uhlíku CCS. To je také taková věc, která je svým způsobem pochybná. Já jsem o velikonočních eh, prázdninách jel do Norska, do Mongstatu, kde eh, Norsko má největší testovací stanici pro CCS, kde firmy jako Alstom, RVE a další eh, provádějí různé testy a opravdu jsem se vylekal, eh, v jak velkých eh, továrnách už se to testuje a že to bude velice náročné odlučovat eh, CO2. Má to určitě své limity, co se týče nákladů i pracnosti. Domnívám se tedy, že bychom měli intenzivně podpořit ty cíle pro obnovitelné zdroje energie, jak jsou definovány pro rok 2030, 2040 a mít velké ambice jde eh, do roku 2050. Jistě se dostaneme také k Petrovi Lízemu a eh, energetické účinnosti. Jistě eh, to jde ruku v ruce také se šetrením zachycením se zdroji. Systém obchodování s emisními povolenkami nefunguje tak, jak jsme doufali. Jejich cena je velice nízká, ale my jsme kdysi byli na večeři v parlamentní eh, restauraci a Rosberg říkal, že to je prostě nástroj trhu a když je recese, tak je ta cena nižší a kdybychom na tom byli ekonomicky lépe, tak by ta cena zase byla vyšší. Takže bychom se měli také podívat na to, kde politika intervenuje a zasahuje. Možná bychom neměli zasahovat eh, v mechanismu trhu, ale spíše té oblasti, že bylo rozdáno příliš povol- mnoho povolenek zadarmo. A proto by se tam mělo zaintervenovat a nějaké povolenky z trhu vzít, ale stanovení nějakých minimálních a maximálních cen to by svým způsobem bylo proti danému nástroji, protože trh potom také neví, kdy příště zase bude do trhu intervenovat politika. Tržní nástroj musí být takový, aby také mohl na trhu fungovat. Já to spíš vidím tak, že bylo rozdáno příliš mnoho povolenek zdarma, takže eh, tam eh, z těch rezerv bychom měli něco odčerpat. Když zvýšíme cenu, tak nastane jeden problém, o kterém zde chci pojednat. V naší zprávě je to energetická chudoba. Už jsme k tomu vytvářeli několik zpráv Musíme také zohlednit ty obyvatele a ty vrstvy obyvatel, kteří nemají tolik peněz. A e, politika musí dát k dispozici nástroje a pobídky k tomu, aby i chudší e, vrstvy obyvatel měli možnost dovolit si tuto politiku ochrany klimatu. Chris Davis také zmiňoval fenomén carbon leakage, to znamená odchod průmyslu Eh, kvůli CO2. Eh, I v Německu ještě existuje průmysl, například v mém volebním okrysku jsou dvě ocelárny. To jsou takové monoprodukty, které mají světovou cenu. A buď jste pod světovou cenou, pak můžete prodávat, anebo ležíte nad Eh, světovou cenu a pak už se musíte postarat o to, jakým způsobem svůj výrobek prodáte. A já si myslím, že Evropa má zájem na to udržet si tento průmysl a ne, eh, eh, ne, ne, ne, ne to, aby se odstěhoval do Saudské Arábie nebo do Číny nebo na Dálný východ. Ale musíme si také říci, zda lamentování průmyslu je zde oprávněné. Já podporuji ten požadavek kladený na komisi, aby předložila konkrétní analýzy toho, jak to vypadá v jednotlivých průmyslových odvětvích a kde by mohla politika pomoci. To je součást energeticko-klimatického balíčku, že zohledňujeme eh, ten fenomén carbon leakage. To je třeba vždy zanalizovat. Také jsem chtěl říci, že průmysl je eh, významným sektorem, ale eh, v rámci systému ETS je zde jenom 40%. Musíme také zohlednit další oblasti, jako jsou například doprava nebo budovy, protože jinak se nedostaneme na to snížení o těch 85 až 95 Dal, poslední téma by byly eh, jiné emise, ne CO2. Montrealský protokol je ve zprávě zmíněn pouze jednou větou, takže to je eh, velice krátká zmínka. Montrealský protokol jsme zde projednávali, když nějaký freon eh, má 400 nebo 4000 násobný klimatický dopad, tak je třeba tam udělat mnohem více. A proto bychom v té zprávě toho měli k danému tématu říci více. Takže Krysi, já ti děkuji, eh, po spolupráce s tebou mě těší jistě odsouhlasíme v parlamentu eh, dobrý výsledek. A nyní má slovo eh, další kolega, to je Richard Zeber. Děkuji, pane předsedo. Ty to dnes interpretuješ skutečně velmi uvolněně. A já bych chtěl eh, zastoupit kolegy, kteří nejsou eh, přítomni a počítám eh, i s tvou podporou. Ale vážně řečeno, chtěl bych navázat v tom bodě, kterým ty jsi končil, a to jsou freony. Pokud tedy dnes nebudeme podnikat nic dalšího, tak komise již naznačila, že příští rok předloží návrh na eh, opuštění eh, těchto freonů a to znamená, že v roce 2050 bychom dosáhli 40 eh, snížení těchto plynů a tím naznačuje, jak důležitý je tento sektor a jaké dopady by to mělo na národní hospodářství, pokud bychom chtěli být přísnější. Eh, právě freony eh, mnohem více ovlivňují eh, skleníkové efekty. Není to tedy jenom otázka nákladu. Je nutné změnit zásadně tuto otázku, aby bylo možné dosáhnout efektu. Eh, obecná úvaha se také týká toho, co jsem četl eh, z pera amerického věd Tejce, eh, který byl dotazován na to, co si myslí o ETS. A on řekl, ETS bylo požadováno těmi lidmi, kteří předpokládali, že stroskotají eh, ve těchto snahách. A když se teď podíváme na vývoj cen, tak jsme těsně před tímto zhroucením tohoto trhu. Jeho argument byl takový, že by bylo jednodušší zavádět daně z emisí CO2 CO2. Takže když se to v oblasti eh, cen bude dále takto vyvíjet, tak eh, tedy skutečně uvidíme, že ty efekty řízení nejsou eh, takové, jaké jsme chtěli. Tento vědec naznačil, že bychom měli postupovat mnohem ambiciozněji. V roce 2010 eh, celosvětově eh, emise CO2 vzrostly o 5,3 To je tedy číslo, které naznačuje, že se dostáváme do velikých eh, problémů. A to je také to, co si musíme uvědomit, když hovoříme o cílech pro rok 2050. Musíme se tím tedy zabývat a nezdílíme se celá s tou s tvou interpretací předsedo, co se týče ochoty eh, šéfů vlád a států ohledně těchto cílů. Eh, tyto cíle budou eh, přijímány, dokud nejsou závazné, ale závazné je pouze systém ETS ETS a víme, jak těžké bylo eh, toho dosáhnout. Jednotlivé cíle které se eh, objeví eh, v tom okamžiku, kdy eh, daní politici již nejsou u moci, tak to je jednoduché. Ale jak se dostat konkrétně tam, kam bychom chtěli, je tedy sledovat politiku snížení emisí CO2. Dlouhodobě se musíme tedy snažit také reagovat na cenový vývoj prostřednictvím zdaňování, ale na světě nejsme sami. A eh, jakékoliv zdražování výroby v Evropě má eh, za důsledek eh, přenos eh, výroby někam jinam. Takže toto bychom měli omezit, abychom nepřišli jak o pracovní příležitosti, tak i navýšili tento, tyto emise. Takže podívejme se na to, jak to bude vypadat s novým systémem ETS, jak to bude efektivně tedy fungovat, jak se bude vyvíjet cena cena těchto emisí, abychom zjistili, zda má smysl pokračovat v tomto systému. Samozřejmě, že musíme eh, si uvědomit, že ti velcí eh, eh, emitanti nejsou ochotní něco měnit. Takže podívejme se na to, kam se vlastně dostáváme ještě před Durban. Z naší strany je však zcela jasné, že bychom chtěli trvat na ETS, jsme proti novým závazným cílům Podívejme se však nejdříve na to, jak to funguje a v rámci fungování na to, jak bychom mohli pokračovat s tou finanční stránkou, abychom dosáhli příslušných efektů. Toto bezpečnost a plánování je pro nás hlavním tématem. A jaká technika pak zvítězí, za to bude CCS. Tady máme například průmysl Schwarze Pumpe, který Eh, ukazuje jeden eh, typ, ale v Norsku zase eh, víme, že se tedy testují jiné způsoby, ale Průmysl vždy naznačuje, eh, jaké budou eh, výsledky. Eh, je to tedy veliká výzva národohospodářská a musíme se nejdříve podívat na to, jak se dostaneme k těm cílům. My podporujeme smysluplný systém, ale teď tedy to zostřit se nám zdá být obtížné a nedobré. Nyní Martin Callahan, děkuji. You, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat Krysovi skutečně vřele za práci, kterou odvedl na této zprávě. Vedl si velice energicky, <laughs> zorganizoval celou řadu slyšení a musím říct, že zastoupení tam bylo vždy velice vyvážené a různé proudy eh, zastoupené. Spravodaj naslouchal všem hlasům, za to děkujeme. V zásadě má frakce nemá problém eh, s takovou to eh, dlouhodobou cestovní mapou na snížení emisí CO2. Myslíme si, že to přinese prospěch životního prostředí, hospodářskou stabilitu a také větší sebevěru podnikatelskému sektoru členské státy musí vytvořit dlouhodobé strategie rozvoje v této oblasti a podniky musí dostat jasný signál. Vlastně všichni, všechny zúčastněné strany musí eh, musí dostat jasné signály a je třeba si uvědomit, že prodloužení těch eh, implementačních eh, lhůt také bude generovat určité náklady snížení o 80% do roku 2050 s těmi předchozími průběžnými cíly, to je něco, co podporujeme v souladu s globálními dohadami a také tam, kde to umožňují okolnosti. My jsme zhruba 10% kolem, eh, co se týče těch našich emisí, 10% eh, eh, celosvětových emisí a kdybychom dále snižovali, tak bychom výrazně snižovali svou konkurenceschopnost, jak tady také zmínil Richard já s ním naprosto souhlasím. Musíme být zvlášť bdělí ohledně nových cílů a nových legislativních nástrojů, které dávají možnost takzvanému unikání CO2 eh, carbon leakage a e, tady zmínil Chris konkrétně e, sektor hliníku, to mi leží velmi na srdci, protože v minulém týdnu v mém vlastním regionu velký výrobce hliníku e, oznámil uzavírku podniku a jeden z důvodů byl také Eh, problém vysokých nákladů, aby se eh, firma vyrovnala s požadavky na ochranu životního prostředí, jaký stanovuje komunitární legislativa. Samozřejmě je tady otázka poptávky po eh, hliníku, to hliník bude vyroben mimo a dovezen či vyroben zde, ale dovezen zvenku E, oklikou, takže to je typický únik CO2, ale e, neměli bychom vlastně ty firmy zatěžovat takovými to nadbytečnými náklady. Eh, je třeba eh, si uvědomit, že podniky nám dali, už dávají už dlouhodobě najevo, že je velmi nákladné se vyrovnat s požadavky na legislativu. Eh, už jsme to mnohokrát říkali a je třeba také zdůraznit konkurenceschopnost našich podniků a Chris se velmi správně soustředuje na problém carbon leakage ale e, nemyslím si, že lze přijmout jeho argument, když říká, že to celá řada lidí přehání. Ne, je to dlouhodobý trend a podniky, průmysl z Evropy utíká jinam právě z těchto důvodů. Co se týče toho, co e, tady zpravodaj navrhuje ohledně CCS, tak je třeba být velmi obezřetný. Tato technologie ještě nebyla úplně dobře a důkladně otestována. Má e, určitý potenciál, ale měli bychom být opatrní a ne dávat takový důraz na e, určité kroky či koncepce, které zatím neprošly ohněm testu. Nukleární e, Eh, energie je také důležité téma. Vítám to, co říká eh, Chris. Chris je přesně to, eh, předělaný hříšník a e, celá řada z nás e, si už dlouhá léta myslí, že e, atomová energie je důležitou součástí toho mixu. Krysovi děkuji za to, že to také nahlédl. Samozřejmě, že události ve Fukushimě nás vedou k tomu, že musíme otázky bezpečnosti sledovat velmi bedlivě ale e, nukleární e, energie bude e, nepochybně i nadále primárním zdrojem nízkouhlíkové energie v Evropě do budoucna. Pak je tady ještě Krysův návrh ohledně ETS a je třeba si uvědomit, že tady musí proběhnout reforma, pokud mají být dosaženy výsledky kalibrace TS, to by mělo procházet eh, cestou přiměřenosti a také dosažitelnosti, tak aby Evropa dosáhla těch cílů, které si stanovila v, této, v tomto směru v nepříliš vzdálené budoucnosti. Těším se na další spolupráci s Krisem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je vždy dobré slyšet, že koaliční partneři si tak notují ve, spojených, ve Spojeném království. No dobře konzervatoriové jsou vždy šťastní, když se liberálové posunují jejich směrem, ale opačně to nějak tak úplně nefunguje. Ale to by si měli pak vyřídit uh, členové koalice na vnitrostátní půdě. Každopádně v minulém týdnu uh, IA, International Agency, uh, řekla, že stávající problémy s ekonomikou a způsob eh, je do značné míry, jsou do značné míry dány způsobem, jak na ně řešíme. Eh, je třeba si uvědomit, že toto, tato instituce, která nemůže být podezírána z toho, že je nějak příliš zelená, už také říká, že musíme změnit eh, způsobu, způsob výroby, protože 2050 je rok, kdy 90 našich Eh, zdrojů bude pohlceno eh, vlastně eh, zdroji velice či vysokým, vysokým, vysokou úrovní CO2. A tady je zapotřebí tedy se zabývat i dalšími oblastmi. Nicméně, pokud nevíme, jak ty aktivity mají být významné, tak je trochu e, zvláštní, že tady znovu slyšíme diskuzi o ETS a Richard e, Siebold říká, že bychom neměli měnit systém do té doby, než vlastně začne fungovat. A e, je třeba si být jist, že poté co ten systém nastartuje, tak Richard řekne, že když to teda teďko běží, že bychom to také neměli měnit. A vždycky se dá najít důvod, proč pravidla neměnit, když, dejme tomu, se e, z toho fungování teďko zjišťují důsledky. To asi budete říkat za dva roky, už se na ten protokol těším. Takže možná, než E, to celé začne, bychom se měli teď podívat na pravidla, která užíváme pro rok 2013, protože víma, že třetí fáze začne 1. ledna 2013. My jsme se po první a druhé fázi hodně poučili a e, tyto závěry bychom měli využít dřív, než začneme třetí fázi, to znamená v příštím roce. Takže my skutečně potřebujeme také rozpravu o strategii 2020, protože jinak eh, prostě je to otázka 80% eh, v roce 2050, 40% v roce 2040, eh, ale pak je tady těch 20% eh, ve dva, v roce 2020 proč se držet 20% v roce 2020, když na rok 2040 máme 40% a na 2050 80%. A dá se to dobře přizpůsobit eh, díky účinnějšímu využívání energie. Já ještě pracuji na některých pozměňovacích návrzích v tomto směru, protože jenom když se podívám na ekodesign, a to je, musíme být eh, mnohem aktivnější. ITS se prostě musí změnit před rokem 2013 a my víme, jak to dělat s principem set aside. Je vždy eh, pře- eh, udivující slyšet, jak lidé eh, hovoří o průmyslové politice a hovoří pouze o carbon leakage. Já jsem se třeba eh, díval na automobilový průmysl a eh, teď, nebo pardon, ocelo, ocelářství a teď se firmy zabývají možností vlastně úplně nově vyrábět ocel s novými technologiemi, které znamenají mnohem nižší CO2 takže jenom eh, není dobré se dívat jenom na ty ztráty, ale je dobré se zaměřit také na nové technologie, nové inovační postupy, které můžeme eh, prodávat, které můžeme úspěšně eh, dávat k dispozici. Bohužel tyto možnosti nikdy neprobírají konzervativní poslanci v této budově. A teď CCS. Eh, když je zpravodaj eh, mistrem CCS, tak je těžké na to nějak reagovat. Ale možná, že bych eh, mohl Krise ještě něčím inspirovat. V této chvíli vlastně jsou to podnik, jsou to elektrárny, které pracují s pevnými palivy E, a e, holedbají se e, tím, že realizují CCS, takže já v tomto směru chci věci narovnat, protože někdy je potřeba někdy je potřeba příliš mnoho uhlí na to, aby se realizovalo to CCS. Mohl byste lépe nakládat s časovými zdroji? Ano, děkuji, pane předsedo. Takže teď ještě příjmy z ITS, pokud se podíváme na tuto věc, tak co se stává velice důležitým, je vlastně přerozdělování těchto prostředků směrem k technologiím, k technologiím, které jsou nenáročné na CO2, takže pozor, i ty příjmy by měly být užívány na stimulaci těchto nových technologií, tak aby průmysl viděl, že nejsme proti němu, ale že mu chceme pomoci k ekonomii, která je Eh, nenáročná na CO2. Děkuji vám. Máme ještě tady hodně řečníků a čas rychle běží. Orestes Dosy je dalším, prosím. Grazie, presidente. Beh, allora, qui si... Ano, děkuji, pane předsedo. To by bylo skutečně škoda, kdybychom eh, zde plítvali papírem. 2050, dobrá. Mm, v té době již nebudeme v politice a možná, že na světě nebudeme je už vůbec, ale nyní stanovovat určité limity pro rok 2050 se mi zdá být velmi důležité. Kyoto 2, nové závazky, to je jistě žádoucí, ale my bychom chtěli, aby se zúčastnili všechny průmyslové země. A výbor a parlament říkají, že Evropská komise rovněž eh, tvrdí, že si eh, nemůže dovolit eh, být pouze tím nejlepším žákem v těchto zkouškách, takže nevím, zda se to skutečně vydrží, ale mělo by se to také stanovit. Co si však myslet o jednostranných eh, příslíbech Evropy v souvislosti CCS? A CCS na moři? Jak to má fungovat? Já si to ani nedovedu představit. Nechtěl bych, aby na základě nějakého zemětřesení se stalo něco strašného, že eh, se najednou na povrchu objeví něco, co bylo skryto, něco, co eh, jsme tam my napumpovali. Dále dumping. Tady se domnívám, že nejenom komise, ale my všichni si děláme obavy ohledně dumpingových cen průmyslu, ohledně nekalé soutěže ze strany třetích je vždyť to je možné také na základě norem, které si právě stanovujeme. A e, je zde riziko, že prožujeme také klimatický dumping. Naše ocelárny, hliníkárny by musely být uzavřeny. A já tedy souhlasím se zpravodajem, když tvrdí, že je skutečně nezbytné pochopit, jak velké je nebezpečí úniku průmyslu s vysokými emisemi. A pochopil bych je také, když je zde řečeno, že komise by nás měla informovat o rizicích pro energetiku. A souhlasím tedy s tím, co je řečeno například také celním e, poplatkům, především při nedodržování určitých pravidel. Není to zde řečeno výslovně a Kdyby to bylo doplněno, tak by se tím zpráva skutečně zlepšila. Dále také stanovení nákladů aby nedošlo ke spekulacím, by bylo vhodné. Měla by existovat určitá maximální hodnota, která by zabránila spekulacím. Jen stručně k jedné změně, o které se již hovořilo, tedy ohledně toho, jak by bylo možno očkodnit průmysl, když by byl ohrožen přenosem výroby někam jinam z těchto důvodů. S tím bych souhlasil. Ještě ke celním poplatkům, tam eh, to vypadá, jako kdyby to byl jediný prostředek, eh, který by umožnil vyvarovat se těchto změn. Děkuji. Teď tady máme nejprve Petra Lízeho. Děkuji. Děkuji Chrisovi Davisovi za jeho návrh zprávy. Domnívám se, že nejdůležitější je skutečně to, abychom průmyslu dali dlouhodobé perspektivy a jasně vyslali signál, že budeme v trendu pokračovat i po roku 2020. Přičemž pro mě jsou nejdůležitější eh, trendy roku 2030, protože ten rok přijde dosti rychle a potřebujeme tedy co nejrychleji vypracovat popis našich cílů pro tento rok. Co se týče ceny CO2, tak eh, zde se domnívám, že na ní musíme pohlížet velmi pozorně. Není to problém pouze z hlediska investic, když tato cena bude trvale nízká, ale máme také rozplánované příjmy z eh, trhu s emisními povolenkami. V Německu je to dost jasné, tam se 100% dává do obnovitelných zdrojů energie a eh, do energetické účinnosti a pokud tyto příjmy nebudou, tak celá strategie je ztroskotá a proto by mě zajímalo, zda komise může nějakým relativně spolehlivým způsobem něco říci k tomu, jak bude eh, cena CO2 po roce 2030 a jak ty povolenky, které jsou nyní celkem levné, budeme moci využívat v budoucnu. Eh, téma carbon leakage to je velice důležité a domnívám se rovněž, že bychom měli hliníkový průmysl udržet v Evropě žádám, abychom měli explicitně cíl pro obnovitelné zdroje energie v roce 2030. To je podle mého názoru důležité, abychom zde mohli zodpovědně plánovat a děkuji také Chrisovi Davisovi, že zohlednil tak řádně kompetence výboru ITRE. Eh, chci upozornit předsedajícího a sekretariát, že zde máme v eh, posílenou spolupráci takže výbor ITRE mě přislíbil spolupráci, ještě se to musí dojednat, ovšem na úrovni sekretariátu, na to bychom se měli ještě podívat. Děkuji. Děkuji, další e, řečníkem je Bělo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl jenom stručně vyjádřit eh, ve smyslu předložení informací stanovisko výboru ITREK bude eh, odhlasováno ve středu. Eh, my jsme dosáhli určité dohody. Je zde 11 pozměňovacích návrhů a více jak 100 původních eh, pozměňovacích návrhů bylo schrnuto. Na základě článku 50 jsme v ITRE tedy došli k této dohodě. Máme zde výločnou kompetenci a já se domnívám, že to je dobrý základ, který zde máme. Členské státy by měly do roku 2013 předložit národní plány následujícím bodům návrhu se nechci nyní vyjadřovat, bylo by to předčasné a definitivní posouzení dopadů ETS na vývoj eh, technologií s nízkými emisemi. Zde chci pouze říci, že cena se skutečně snížila, což znamená, že je to ekonomicky výhodnější pro eh, staré technologie a nikoliv pro investice do nových technologií. Komise by tedy měla eh, nechat provést analýzy v jednotlivých sektorech, což se má učinit v rámci třetí fáze ETS. Budoucí rozhodnutí musí být posouzeny také v souvislosti s cestovní mapou. Nyní paní Gutierrez. Thank you. Děkuji. Děkuji vám. Pasando en todos los documentos. Já jsem získala takový pocit, že se zde hodně ze všeobecňuje. Jsou samozřejmě kolegové, kteří mají určité představy o jednotlivých otázkách toho, co se týče roku 2030 a 2050 a příslušných redakcí. Trvalé udržitelný vývoj však také vyžaduje ověřit dopad jednotlivých rozhodnutí. Ani komise, ani my se tedy tímto nezabýváme, což je frustrující. Směrnice se vypracovávají, ale nerealizují a proto jsou eh, zde tedy určité iniciativy na oslabení klimatických změn. My se však nedíváme na jednotlivé dopady, protože jsou eh, mimo naše státy. Možná, že bychom měli mít celosvětové zasedání, které by umožnilo podívat se, co se kde dělá a jaké to má dopady pro eh, krizovou eh, situaci v ekonomice je tedy jednodušší podpořit určité orgány a redukovat emise, ale ne vždy to odpovídá také naší agendě. Vše probíhá velmi asymetricky Začalo to průmyslem, vozidly, eh, nyní hovoříme o lesích, ale možná, že bychom měli mít eh, směrnici o dopadech. Je to je velmi důležité, abychom se podívali eh, potom také na to, co je na budovách zelené. Měli bychom mít více parků a podobně ve městech. I to by nám umožnilo uspořit. Ale na všechno bychom měli se podívat odděleně a e, potom se pohlednout také na takové podniky jako Arcelor, e, které se usídlily tam, kde je výroba prostě levnější. Já jsem pro redukování, ale musíme myslet také globálně. I have Satehase and Hibner on my list. You Satehase a Heibner, vy jste požádali o slovo, až když jsme s, už uzavřeli seznam, takže vám dávám každému mimořádně jednu minutu króciutko. Chciałam e, jakby to też swoje přemýšlení. Děkuji, budu stručná a chtěla bych pouze předložit několik úvah. Hovoříme o dlouhodobé perspektivě která by měla být realizována postupně až do roku 2050 tak bychom mohli eh, skutečně říci, že je to ne úspěšné. V tom případě bychom měli hovořit také o tom, eh, kterým průmyslovým sektorům se podmáhá dnes. Eh, je nutné také zajistit bezpečné investování do moderních technologií. Systém ETS ztroskotal zatím, tento systém neumožnil získat prostředky pro modernizaci průmyslu v takové výši, jak jsme to doufali. Chtěla bych upozornit ještě na jednu věc. Myslím si, že by bylo vhodné, aby ve zprávě Chrise Davise toto bylo také uvedeno. A sice měli bychom hovořit o nových technologiích. To znamená, že investice do výzkumu a inovací by měly být posíleny teprve pak by to bylo skutečnou motivací eh, pro průmysl průmyslu by se pak eh, eh, vyplatilo investovat do těchto technologií. Děkuji, Satuhasi. Já se omlouvám, že jsem požádala o slovo tak pozdě. Přišla jsem pozdě na jednání, protože byl problém s letadlem. Hlavně jsem chtěla poděkovat zpravodaji za velmi dobrý příspěvek. V zásadě souhlasím e, s tou základní myšlenkou e, tu cestovní mapu komise podpořit, tu mapu, která vede až do roku 2050. A cítím potřebu být ještě ambicioznější, než je komise ve svých návrzích. V návrhu zprávy Eh, se mi především líbil návrh 100 eh, gramů CO2 jako limit na 1 kWh energie. A je mi líto, že parlament takovýto limit nebyl schopen podpořit v minulosti, když jsme měli jiné legislativní normy, ve kterých byla příležitost takovýto cíl vytýčit. Musíme si nicméně pamatovat jednu věc. Přesto, že cestovní mapa komise e, bude znamenat zvýšit e, míru ambicí, které máme, tak e, ještě není zcela v souladu s naším celkovým cílem ohledně eh, klimatických změn. Děkuji. Tímto uzavíráme okamžitě tento eh, bod a do 12 hodin 6. prosince je možno předkládat pozměňovací návrhy. Pane předsedy, eh, komisi nevyslechneme předseda. Pan Živin už tady čeká téměř dvě hodiny, takže teď skutečně není čas tento bod ještě prodlužovat. Není to eh, asi podle protokolu. Ne, já se jenom ptám. Eh, můžeme přece poslední bod na pořadu jednání přesunout na zítřek. Slyšel jsem, že to ale možné není. To je ten problém komise tady poslala úředníka, který chtěl reagovat na rozpravu. Já si myslím, že aspoň trochu času bychom mu měli dát. Eh, jednu minutu komise, stačí to? Je to pro vás užitečné? Pokud ano, zpravodaj. Myslím, že toto je pochybené. Tak si promluvte také s Joem, říká předseda. Děkuji, že eh, mi dáváte slovo, budu stručný. Chtěl bych děkovat zpravodaji za vyváženou, velice vyváženou zprávu, za vyvážený návrh. Je tam celá řada důležitých věcí, klimatická změna, eh, bezpečnost eh, v oblasti eh, přístupu k energiím a konkurenceschopnost. Je tam prostě schrnuto to, co dělá komise poslední tři roky. Je tam také otázka obnovitelných zdrojů a strategie v této oblasti za hranici roku 2020. To jsou všechno věci, kterými se budeme zabývat. Pro komisi je velmi důležité, aby návrh zprávy uznal či eh, také eh, podpořil ty milníky. Je to důležité nejenom pro komisi a její budoucí eh, práci v Evropské unii a politiku v oblasti klimatických změn, ale je to důležité také pro průmyslové podniky, protože ty potřebují mít dlouhodobější vizi, aby mohly věci dělat co nejefektivněji. Musíme se zabývat také otázkou carbon leakage a budeme řešit to, jak zajistit, aby eh, eh, průmyslová odvětví, eh, která jsou nákladná co do energií, mohla být do budoucna konkurenceschopná. Chtěl bych říct, že co se týče uh, CCS, tak komise eh, má určité časové eh, určitý časový harmonogram. My se snažíme ty lhůty dodržet, eh, takže vlastně to monitorování těch maximálních množství je již v rozběhu. Ta rozhodnutí e, budou v roce 2012. Komise platí jenom 50 nákladů, takže je důležité, aby členské státy a průmysl také v tomto směru participovali. Tady se musí e, tyto, dvě další, e, tyto dva další aktéři více snažit. I 50% je docela slušná částka podle mého názoru. A před námi je další bod. Omlouvám se, že jsem vás, pane Žuvene, nechal čekat tak dlouho, takže prosím, jedná se o e, otázku expozice zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli elektromagnetická pole. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také vyslechl eh, stanoviska svých stínových zpravodajů a paní Moren Šartě se tím zabývala ve výboru eh, pro zaměstnanost. O co jde? V roce 2004 byla přijata směrnice, eh, která stanovila hraniční hodnoty pro pro MRI, eh, tedy při diagnostice a léčbě mnoha chorob. Eh, velmi rychle se však ukázalo, že tyto expoziční hodnoty neodpovídají eh, realitě a není tedy možné realizovat E, příslušné e, diagnostické lékařské postupy. Jak v kardiologii, tak neurologii i v dalších lékařských vědách je tato technologie nezbytná pro objevení mnohých patologických e, jevů. Je to také důležité v oblasti rakoviny a neurodegenerativních chorob. I zde se magnetická magnetická rezonance používá. Komise tedy předkládá nový text, který by umožnil využít nové expoziční hodnoty, které by platily pro eh, tyto lékařské eh, testy a eh, bylo také navrženo, že eh, určité výjimky by měly být eh, umožněny především pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří jsou eh, pod vlivem těchto magnetických rezonancí. Je to velmi důležitý text a pokud by tyto výjimky nebyly přijaty, bude nezbytné zastavit používání těchto eh, diagnostických eh, metod. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní dám slovo stínovým zpravodajům, eh, paní Wilmert. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také za to, že zde můžeme vést tuto významnou rozpravu. Já Blahopřeji panu Ževanovi, který vypracoval velice kvalitní stanovisko a celá řada pozměňovacích návrhů upřesnila a vyjasnila návrh komise. Zvláště co se týče výjimky pro zařízení magnetické rezonance, zde je důležité vyvážit ten zdravotnický užitek vyplývající z používání těchto přístrojů a negativních eh, dopadů eh, na personál, kteří toto zařízení obsluhují. Eh, jsou to mnohem bezpečnější zařízení než rentgeny a jsou významné při diagnostikování a léčbě chorob a jsou používány i v úřady dalších a dalších chorob není vždy možné zajistit, aby personál byl dostatečně od eh, přístrojů vzdálen. Někteří pacienti, starší lidé nebo děti potřebují například eh, pomoc při vyšetření těmito přístroji nebo v případě chirurgických zásahů a operací. Je tomu často tak, že personál musí být eh, ve velké blízkosti k těmto přístrojům. Co je ale důležité, je, aby nedocházelo k diskriminaci to, těchto zaměstnanců. Články týkající se této výjimky jsou tedy podle mého názoru velice významné. Je možné, že někteří zaměstnavatelé ale budou chtít výjimky i v dalších oblastech. A my zde musíme jasně vyjádřit, že to je opravdu velice specifická výjimka, která se vztahuje jenom na toto. Musíme také upozornit na to, že zaměstnanci aby zaměstnanci pracující s eh, MRI byli pokryti touto směrnicí. Pán Ževen navrhl separátní eh, definici pro škodlivé dopady na zdraví a rizika, aby se tam specifická definice nedávala. A ve stanovisku jsou také návrhy týkající se bezpečnosti, jsou tam některé hodnoty, které je třeba ještě změnit a pak je to i otázka přímých a nepřímých škodlivých dopadů, které musíme také vyjasnit. Nevím, proč to bylo od sebe odděleno, to je něco, co lze spojit. Potom dlouhodobé akumulativní dopady zde pokryté nejsou, nevím proč. Možná, že eh, to není dostatečně vědecky podložené musíme zajistit, aby jakmile vzniknou nové poznatky v budoucnu, aby byly i hned zohledněny, protože ochrana zaměstnanců je zde na prvním místě. Musíme ochránit tisíce zaměstnanců, kteří každodenně jsou ve styku s těmito přístroji a je zde vysoké riziko akumulativních dopadů. Děkuji panu Živénovi, komisi i zpravodaji z pracovního výboru. Já budu taky hodně rychlá. Chtěla bych eh, poblahopřát zpravodaji k excelentnímu dokumentu. Podařilo se mu zajistit dobrou vyváženost eh, mezi zdravím a eh, mezi potřebami lékařských šetření a také význam využití MR i. Je to důležité, aby tady byl jasně definován a osvětlen záměr komise, ale také ty další e, důsledky. Teď ke článku 3, to, to chci podpořit, ale myslím, že bychom měli být obezřetní, abychom e, příliš nebyli popisní v tom, jak definujeme ty výjimky. E, o ta nebezpečí MRI, no tak tady musí být naše reakce přiměřená vzhledem k rizikům, o která jde. A mělo by to být celé také podmíněno určitými vědeckými důkazy. Hovořili jsme o MRI v oblasti zdravotní péče, ale musíme také vidět výjimky pro výzkum a vědecké eh, využití a pak je tady ještě otázka, jak bude reagovat zpravodaj z výboru EMPL. Děkuji. Janus je další. děkuji, szépen. Én nem felolvasni ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nechtěl přečítat to, co si myslím nýbrž eh, těch několik kolegů, kteří zde ještě jsou přítomni, bych chtěl spíš eh, motivovat emocionálně. Já nejsem lékař, ale jsem potenciální ně nemocný a proto mám určitý názor na tuto záležitost. To je první věc, kterou musím říci. Ještě před sedmi lety Evropský parlament udělal chybu v určité regulaci. A sice eh, upřímně řečeno je to skandální. Je skandální to, že sedm let prostě nestačilo na to, aby parlament tuto chybu zase napravil. V čem ta chyba spočívá? Šlo o to, že asi pětina nemocných, tedy každý pátý pacient, eh, kde se používá tato technologie MRI, tuto moderní diagnostiku eh, by již nemohl použít, eh, což není přijatelné především pro pacienty. A lékaři nám to již před eh, léty řekli, že onen předpis z roku 2001 je nepřijatelný a není nezbytný. První zkušenosti také ukázaly, že eh, tato technologie nemá eh, škodlivý dopad a sedm let poté eh, ještě stále hovoříme o právních detailech bez ohledu na pravdu. Musíme tedy si uvědomit to, že kolegové v parlamentu jsou různého názoru a komise vš- také. Existuje však určitě ta menšina sedmi členských států v radě, kteří jsou eh, proti. A eh, chtěl bych říci, že Německo, Rakousko, Portugalsko, Itálie, Polsko, Litva a Česká republika by měly být přesvědčeny o tom, že jdeme eh, nesprávnou cestou. Ještě jedna věc, pane předsedo parlament eh, udělal tuto chybu a tato chyba musí být eh, napravena co nejrychleji, tak eh, aby žádný pacient nemusel se zřeknout této technologie. Uh, Vy nejste na seznamu stínových zpravodajů, ale prosím. Já bych také chtěla poděkovat panu Žvenovi za dobrý návrh zprávy. Liberálové budou podporovat jeho přístup k této otázce. Vítám také způsob, jak komise téma MRI a výjimek řeší. K limitním hodnotám expozice chci říci, že jsme již předkládali podobnou zprávu v roce 2009. Ukazuje se, že situace je velmi komplikovaná na, také kvůli chybám z minulosti. Je nezbytné tyto chyby napravit ale mít také určité bezpečnostní předpisy pro zdravotnický personál. My víme, že e, ta výjimka neznamená, že by neexistovala žádná hraniční hodnota. Ty maximální hodnoty existují. Dalším e, Hodnoty jsou však také nezbytné právě pro e, elektromagnetické záření. I zde existují maximální hodnoty. Toto by neměl být určitý precedens pro jiné oblasti. Například tady o používání mobilních telefonů a příslušná záření. Madame rapporteur, you would like to speak also? Ještě zpravodaj. Děkuji, děkuji, že jsi mě mě eh, přijali eh, jako stínovou eh, zpravodajku ve výboru pro zaměstnanost. Chci podpořit zprávu pana Živena. Chci také zdůraznit naléhavost, která již zde byla zdůrazněna. Máte pravdu, že došlo k určité chybě. A dnes nejsme tedy hrdí na tuto směrnici, která by nám všem odebrala možnost možnost eh, provádět eh, tyto diagnostické eh, postupy. Musíme na to dát pozor. Ale nehovoříme tedy o tom, že dnes večer máme málo času na diskuzi. Chtěla bych pouze říci, že použití směrnice z roku 2004 je prodloužena do jara 2012. To znamená, že do té doby musíme nalézt eh, řešení a to tak, aby bylo možné nalézt eh, vyrovnané řešení, které by eh, zajistilo jak ochranu pracovníků ve zdravotnictví, to je to, čím se zabýváme v našem výboru, a využití magnetické rezonance pro lékařskou diagnostiku, pro výzkum ale také pro eh, další eh, výzkumy. Magnetická rezonance je dnes eh, technologií, která nemůže být nijak nahražena jinou technologií. A kdybychom nemohli použít tento systém ve zdravotnictví, tak bychom přišli o velmi přesný postup. Práce ve výboru MPL nám umožnili eh, se všemi stínovými zpravodaji eh, vypracovat eh, takový text k tomuto komplikovanému tématu, ve kterém nalezneme veškeré detaily a významné otázky. Chtěla bych tedy zdůraznit, že jsme také konzultovali odborové organizace zastupující personál ve zdravotnictví. To znamená, že tak eh, dojdeme k e, konzultaci, která je skutečně konstruktivní. A musíme také dát pozor na to, co se děje v Radě. Jistě jste si všimli toho, že mezi těmi sedmi státy, které byly uvedeny a které blokují toto rozhodnutí, je také Polsko a máme polské předsednictví. E, takže skutečně musíme uspět v následujících několika měsících, e, které jsou eh, před námi předtím, eh, než eh, tedy se situace vyvine dále. Já tedy věřím v odpovědnost všech poslanců a doufám, že všichni budou pracovat na tom, aby přesvědčili i ostatní kolegy tak, aby bylo možné vyřešit tuto situaci. Děkuji vám. A i když mám takový pocit, že nedodržím pravidla o e, pracovní době tlumočníků, dám další slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze krátce okomentovat tuto otázku. Vím, že všichni, kteří se vyjádřili, souhlasí s opcí komise a snaží se postupovat tak, aby nevznikaly již žádné problémy v oblasti eh, lékařství. Je tedy důležité získat tuto podporu. My jsme se domnívali, že eh, tato varianta je vhodná pro všechny, ale existují ještě jiné specifické výjimky, také pro oblast zbrojní a e, určité průmyslové sektory. I toto musíme zahrnout, ale o tom jsme ještě nehovořili, protože je to velmi specifické. E, abych e, nezdržoval příliš dlouho, chci říci, že pozměňovací návrh číslo 13 by možná měl být ještě jednou prostudován, protože je to pravděpodobně v rozporu s zásadou flexibility v přílohách. Zde bychom chtěli se píš umožnit eh, posoudit eh, rizika. Ten text vypadá jednodušeji, ale neodpovídá eh, té základní filozofii, takže vám děkuji. Děkuji vám. A tímto Eh, tedy se dostáváme k závěru tohoto bodu. 5. prosince ve 12 hodin je konec lhůty pro pozměňovací návrhy. 25. ledna budeme hlasovat. Zítra začneme v 9 hodin do 10 zasedání koordinátorů a pak od 10 hodin hlasování. Děkuji.